Dámy a pánové, dobré ráno. Vítejte na zasedání výboru Libe, děkuji, že jste přišli. Začneme přijetím pořadu jednání. Měli byste vědět, že eh, schůze navržená na dnešní odpoledne byla odložena na 7. Eh, listopadu nejsou námitky, takže schváleno. A teď sdělení předsedy. Eh, jazykový režim. Vzhledem k velikosti místnosti a dostupnosti tlumočnických kabin nebudeme mít dnes dánštinu, ani finštinu, estonštinu, malčtinu, ani chorvačtinu. Děkuji vám za pochopení. Eh, navrhuji, abychom vám ke schválení předložili doporučení koordinátorů, která jsou následující. Jednak ústní otázky na radu a komisi k implementaci Národní strategie pro integraci Romů Eh, k tomuto se koordinátoři dohodli předložit dvě otázky pro radu a komisi jménem našeho výboru. Eh, jsou to ústní otázky, které už byly rozeslány. Za další otázka na radu eh, ohledně návrhu usnesení k e-justice, akční plán pro rok 2014 až 2018 koordinátoři schválili společnou Jury Libe otázku ústnímu zodpovězení. Navrženo Eh, na druhou říjnovou plenární schůzi. Nejsou-li námitky, je to schváleno. Potom schválení zápisů posledních schůzí, pokud nemáte eh, námitky, budou tyto schváleny, to je bod 3. A teď tedy bod 4, situace v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. Za prvé, proběhne třetí společné třístrané slyšení o víceletém finančním rámci. V sále jsou problémy s ozvučením. Je to teď v pořádku? Děkuji vám. Dnes proběhne třetí společné třístrané jednání o víceletých finančních rámcích a fondech. Tato jednání eh, pokračují dál. Jsme si eh, poměrně jistí, že dnes odpoledne eh, dosáhneme pokroku v otázce aktů v přenesené pravomoci. To bude znamenat, že bychom mohli odblokovat fondy pro justici. Po tom třístraném jednání budu informovat pana Šulce, předsedu Evropského parlamentu, o stavu eh, jednání o mm, tématech souvisejících s justicí v oblasti víceletého finančního rámce. Nicméně tady také paní Makové jako zpravodajka, aby nám představila stav jednání o eh, směrnici o konfiskacích. Eh, paní Makovej, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Od hlasování ve výboru Libe, kdy jsem obdržela silný jednací mandát, Pracujeme s předsednictvím Rady a s Evropskou komisí. Proběhla i čtyři třístraná jednání a zhruba deset technických schůzek. Příští politické třístrané jednání je naplánováno na tento měsíc. Máme zde ještě několik problémů, které nejsou vyřešeny. Ty se týkají toho nejsložitějšího tématu, to znamená rozšíření konfiskací, to znamená konfiskace majetku e, za určitých podmínek, které nenásledují po e, usvědčení stresného činu a konfiskace majetku z třetích, e, třetích stran. My jsme se včera setkali na poměrně dlouhé schůzce s radou a komisí, kde jsme o těchto článcích hovořili. U všeho ostatního už jsme dospěli dohody. Doufáme, že se nám e, toto téma podaří brzy finalizovat a že dosáhneme kompromisu ještě do konce letošního roku za litevského předsednictví. Ráda bych poděkovala paní Borsellino a e, Alfano za jejich podporu a spolupráci a děkuji také ostatním stínovým zpravodajům. Hlavní problém teď je stanovisko rady k některým těm tématům, která jsem zmínila. To je vše. Děkuji. Děkuji. Chce to někdo okomentovat? Třeba nějaká jiná instituce, že by to okomentovala? E, tuto konkrétní věc, ty konfiskace, pakliže ne, tak jdeme dál. To je bod číslo 5 na pořadu jednání informace předsednictví Rady a komise o možné změně sídla Evropské policejní akademie CEPOL a o dalším legislativním postupu. Máme tady e, takovou situaci, kdy tato agentura zodpovědná za vymáhání práva a výcvik, která je teď v Bramhelu ve Spojeném království, je pod drobnohledem vzhledem k tomu, že eh, britská vláda oznámila, že bramhelskou lokalitu do konce roku 2014 chce uzavřít, aniž by Cepolu nabídla alternativní umístění. Komise minulý březen navrhla združit Cepol a Europol. Eh, to je návrh, ke kterému bylo mnoho řečeno. Velká většina politických frakcí a členských států je proti tomuto sloučení. Takže neformální zasedání rady v červnu za litevského předsednictví přizvalo členské státy, které by měly zájem o umístění cepolu na svém území, aby podali, aby podali přihlášky žádosti k tomuto účelu. Bylo to sedm států, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko. 8. října eh, rada přijala předběžné stanovisko k dočasnému eh, umístění Cepolu. Bude to tady v Maďarsku, v Budapešti. Ale vzhledem k tomu, že sídlo Cepolu je předmětem spolurozhodování, tak ten eh, právní text stávajícího rozhodnutí o Cepolu, článek 4 rozhodnutí Rady z roku 2005, tak tam se říká, že změna sídla musí e, být na základě změny právního aktu podle Lisabonské smlouvy, to je tedy spolurozhodování podle běžného legislativního postupu, takže i my v tomto procesu v Evropském parlamentu máme hlas. Evropská rada to nemůže rozhodnout sama. Záleží i na nás. Musíme to prodiskutovat a případně Eh, zkrátka být proti nebo naopak být pro stanovisko rady. Teď eh, promluví litevské předsednictví a Evropská komise. Řeknou nám, jaký je nejnovější stav a potom proběhne diskuse mezi poslanci, kteří se k tomuto budou chtít vyjádřit. Takže navrhuji nejprve dát slovo litevskému předsednictví. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vážení členové výboru, vážení účastníci, je mi velkou ctí zde být a informovat vás na toto téma, jak ho popsal pan předseda. Nebudu proto opakovat, co už zaznělo k těm, tedy k těm okolnostem, kterým čelíme v rámci hledání optimálního řešení. Chtěl bych zdůraznit jenom jednu věc. Tato situace byla eh, způsobena jednostranným rozhodnutím eh, Velké Británie uzavřít lo lokalitu v Bramskilu, a tím pádem byl úkol předsednictví zajistit, aby CEPOL, jakožto agentura zodpovědná za eh, evropský policejní výcvik, byla nadále provozu schopná a i za těchto okolností pokračovala v práci, aby zde byla kontinuita, aby zde byla možnost pokračovat v práci. Vážený pane předsedo, velmi dobře říkáte, že Litva jako stávající předsednická země oznámila že obdržela eh, žádosti o návrhy na umístění e, sídla Cepolu, až tento odejde z Bramskilu. Bylo to během neformálního zasedání rady v červenci ve Vilniusu. E, poté, co byly předloženy žádosti, byly členské státy vyznány, vyzvány, aby poskytly informace o navrhovaném umístění o privilegiích, o imunitě zaměstnanců, o existenci příslušných tréninkových a školicích zařízení eh, pro ně i pro děti a tak dále pro rodinné příslušníky a eh, byly požádány také, aby poskytli datum, kdy bude tato lokalita plně dostupná. Jsou to kritéria, která reflektují to, co bylo stanoveno ve společném přístupu v Evropské radě parlamentu a komisi a v evropských agenturách. V rámci výběru eh, a tohoto výběrového postupu byl záměr předsednictví hlavně transparentnost a využití všech předešlých zkušeností a postupů v podobných případech v minulosti. Několikrát už se tyto věci v minulosti totiž prováděly. Minulý týden potom v Lucemburku během zasedání Rady pro spravedlnost a e, vnitřní záležitosti e, došlo k společné dohodě e, ministrů Nicméně je zde pak ještě několik dalších kroků, které si vyžadují legislativní akty, které potřebujeme pro formální změnu sídla CEPOLu, protože článek 4 rozhodnutí o CEPOLu výslovně říká, že sídlo CEPOLu je momentálně v Bramskillu ve Spojeném království. Jsou dvě možnosti. Za prvé, taková ta běžná možnost, pokud komise předloží návrh na nové rozhodnutí o CEPOLu, eh, a to tedy prosím co nejdříve, tak jak byla vyzvána, aby učinila. A eh, vzhledem k tomu, že na radě v červnu bylo odmítnuto sloučení CEPOLu a Europolu, by mohla být změna tohoto sídla součástí takovéhoto návrhu komise za předpokladu, že by bylo možné tento návrh schválit ještě do konce roku 2014. Eh, musíme poznamenat, že na nás samozřejmě také tlačí politický cyklus eh, eh, v Evropské unii. Tím narážím na nadcházející volby do Evropského parlamentu je potřeba, abychom věci stihli co nejrychleji. Pokud však komise takovýto návrh nepředloží vzhledem ke svému stanovisku, je zde možnost eh, druhá, podle které by se ta změna sídla musela odehrát na základě iniciativy alespoň jedné čtvrtiny členských států. Momentálně máme zde sedm členských států, které podle článku 76 pod odstavec B smlouvy o fungování Evropské unie. A všem vzhledem k časovému tlaku se předsednictví rozhodlo zahájit přípravné práce již nyní, tak, abychom umožnili eh, představení a schválení tohoto návrhu v rámci procesu spolurozhodování ještě před koncem eh, roku. I vzhledem k tomu, že se blíží evropské volby, které budou už vlastně v dubnu příštího roku. To znamená, že potřebujeme rychlé rozhodnutí pouze pokud budeme mít eh, společný zájem, eh, musíme zvážit, že v sázce je provozu schopnost Cepolu a to, že zaměstnanci Cepolu nebudou dlouhodobě v nejistotě. V rámci dalších kroků zdůrazňujeme, že předsednictví je připraveno spolupracovat s parlamentem tak, abychom zajistili, že e, příslušné legislativní pozměňovací návrhy budou připraveny včas. Děkuji vám za pozornost, to je z mé strany vše. Děkuji. Může se nám prosím vyjádřit komise, pane Prýve? A pak bude diskuse. Děkuji vám, pane předsedo. Komise na zasedání rady minulý týden jasně řekla, že její návrh na změnu sídla Cepolu zůstává na stole jakožto jediný základ pro diskusi. Komise bere na vědomí, že e, na e, tom samém zasedání došlo k politické dohodě ministrů o budoucím dočasném sídle Cepolu na základě dosti zvláštního postupu. To je samozřejmě e, výsledek toho, že Velká Británie oznámila, že sídlo Cepolu do budoucna nebude hostit. Rád bych připomněl, že rozsah našeho názoru v rámci e, e, případu Europol chce zlepšit efektivitu v policejní spolupráci a výcviku. Eh, chceme toho dosáhnout prostřednictvím reformy Europolu, funkční reformy Europolu, která se dotýká také eh, interakce Europolu s aktivitami, které provádějí jiné agentury, zvlášť pak CEPOL. V tomto kontextu a v rámci eh, co nejefektivnější organizace této práce podle identifikovaných potřeb náš návrh na nařízení eh, obsahuje i případnou, eh, případné sloučení CEPOLu a Europolu. To je konkrétně návrh, který pochází z toho, že chceme dosáhnout úspor a funkčních úspor v souladu s reformou a podle společných ustanovení předepsaných v takzvaném společném přístupu k decentralizovaným agenturám, což je dokument, který podpořili všechny tři instituce. Tím pádem stanovisko přijaté radou izolovat otázku dočasného sídla Cepolu se zdá politicky a technicky spochybnitelná. Nicméně komise si uvědomuje, jak silný odpor byl vyjádřen radou i parlamentem co do e, sloučení CEPOLu a Europolu. Nicméně jsou zde i protichůdné síly, zejména ve výboru pro rozpočtovou kontrolu zde v parlamentu. Na tomto pozadí, pane předsedo, komise s uspokojením konstatuje, že dochází ke konstruktivnímu postupu jak v parlamentu, tak v radě co se týče všech ostatních aspektů eh, našeho návrhu pro reformu právního rámce Europolu. A právě v tomto širším kontextu funkční a provozní reformy se musíme zaměřit na konkrétní otázky související s Cepolem a jeho sídlem. Bylo by prospěšné dosáhnout řešení, které bude odpovídat cílům racionalizace a zlepšení, které jsem již zmínil. Děkuji vám za slovo, pane předsedo, to je vše. Děkujeme vám. Jako zpravodaj na sloučení Europolu Cepolu má slovo Dias de Mera. Prosím. Senor presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Moje první slova eh, patří vyslovení úcty eh, a uznání vůči radě. Eh, kritika, kterou teď vyslovím, se netýká předsednictví rady, ale je to kritika rady jako takové. Pane předsedo, Odmítám vysvětlení, která nám dnes předsednictví předestřelo. Odmítám je ze zásady. A odmítám je proto, že jsou mimo čas. Tato vysvětlení měl dostat výbor Libe před osmým dnem. Odmítám tato vysvětlení, protože jsou nepřesná protože jsou zaujatá ve svém výkladu, zaujatá výkladem smluv a příslušných článků. Odmítám je, protože jsou nejsou nestranická a protože jsou neodůvodněná. Také odmítám proces a celý postup, eh, který spochybňuje komisi či výbor. Neaplikoval se správně článek 76 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek 66, pardon, 76 eh, začíná s tím, že Evropský parlament měl být zapojen do jednání před osmým dnem a nikoli v poté nikoliv nyní. Správně se neaplikoval také pozitivní přístup článku 294, který hovoří o legislativním ekvivalentním rovnoceném postoji. Když se podíváme eh, na to, eh, že Lisabon je hlavní město našeho bratrského nádherného státu, je to nádherné státu, ale Lisabon je také jméno smlouvy, která dává Evropskému parlamentu kompetence to znamená, že asi nevíte, co znamená Lisabonská smlouva, nebo předstíráte, že ji chápáte jinak. Odmítám tato vysvětlení, pane předsedo, eh, protože eh, tady se nepočítá s námi, pane předsedo. Nepočítá se s Evropským parlamentem. Aniž jsem byl informován já jako příslušný zpravodaj. Všechno je skutečně velice eh, na jednu stranu. Není to nestrané, opakuj. A tak, jak vy jste to řekl, pane předsedo, sedm návrhů, eh, ale tady se nám předkládá jenom jedna. Evropský parlament se vůbec nevyslovil k těm sedmi návrhům. Evropský parlament se nevyslovil k Avile ani k dalším záležitostem, ani k Římu, eh, to je jaksi další odmítání práce našeho výboru. Ani se nevyslovil k Tampere, ani k Budapešti, ani k Iberii. Prostě Evropský parlament se nevyslovil ani k jedné záležitosti, ale Evropský parlament se musí vyslovit těmto záležitostem. Kandidáti předložili své návrhy. Viděl jsem je. A stydím se to komentovat. Eh, dost eh, pateticky. Promiňte, že jsem to řekl tímto způsobem, ale už neřeknu víc. Ale neřeknu ani o nic míň. Sláva se konala osme, dne 8 v Lucembursku, kde byl zaveden mechanismus hlasování, kdy, jak to formulovala sama Evropská komise, je skutečně pochybné. Postup, pane předsedo, je pochybný jak z politického, tak z právního hlediska. Toto je politická sněmovna, toto je navýsost politická sněmovna. E, došlo tady ke zavedení postupu, e, který je neodůvodněný. A kromě toho se tady skutečně Eh, velice spochybňuje i má můj vlastní, má vlastní kandidatura. A teď se tady prostě objevuje předsednictví, aby nám tady okomentovala tento svůj čin, eh, aby tomu dala punc legality a legitimity. Nikoliv, pane předsedo, drazí kolegové, parlament vyžaduje transparentnost, parlament vyžaduje přístup veřejnosti, parlament chce spoluúčast tak, jak je definována v Lisabonské smlouvě a chce a musí se vyslovit ke každému sídlu, které jehož návrh je na stole. E, skutečně došlo k definitivnímu selhání. Mohu říci, že po všech těch příspěvcích v čem došlo k tomu selhání. Tady totiž není e, žádný spěch a proto je aprost, naprosto neodůvodněný tento spěch. A já se k tomu vyjádřím, až přijdu na řadu v příslušném postupu. Proto, pane předsedo, z třech důvodů odmítám. Odmítám po prvé, po druhé, po třetí. Odmítám a Znovu se odkazuji na roli, kterou dává Evropskému parlamentu Lisabonská smlouva. Děkuji. Děkuji. Chce vystoupit nějaký další poslanec? Paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem si vyslechla Evropskou komisi, musím konstatovat, eh, že tedy nevím, co jsme tady vlastně slyšeli. To, co pan Pribe nebo komise nám navrhuje, je tedy jasné, že rada odmítá tuto fúzi a vy jste to slyšeli, tady velice dobře víme, že takřka eh, že převážná většina politických skupin na výboru Libé a výbor Libé je jediným kompetentním, jediným příslušným výborem, který má rozhodnout, zda ano či ne, si přejeme tuto fúzi či nikoliv Europolu a Sepolu. Eh, protože jsme tady slyšeli různé jiné výbory, které se k tomu vyslovily a jejich stanoviska, ale to nejsou příslušné výbory k tomu, aby konstatovali, zda ano či ne spojit tyto dvě agentury. Já se domnívám, že tedy skutečně o to by se nemělo vůbec tady již více diskutovat. Děkuji mnohokrát předsednictví litevského, který, litevskému, které aspoň se chtělo Eh, aspoň chtěl hledat východisko z této situace. Já bych ráda připomněla, že Spojené království mm, chtělo prodat své sídlo v Ramsilu a najednou agenta Sepol už nemá sídlu, to znamená, je třeba tedy um, najít nějaké východisko, ale místo toho, aby se tady prezentoval ten návrh, eh, všichni víme, že to bylo drženo v tajnosti, naštěstí tedy aspoň jsem velice dobře pochopila Augustin, že postup byl pochybný, ale bylo třeba najít východisko z této zapeklitké situace. V listopadu tady má dojít dalšímu vzdělávání policejní, v oblasti spol, policejní spolupráce a sedm kandidátských států, eh, které mají eh, přijít na toto slyšení, nám měly prezentovat jejich návrhy proč by to nešlo vzít si pět sedm minut při příležitosti tohoto slyšení 27. listopadu, aby nám byly předloženy eh, jejich návrhy abychom si vyslechli Maďarsko, Španělsko, Řecko a tak dále. A v tomto okamžiku by tedy parlament a kolegové z výboru Libe si mohli udělat představu o sídle, které navrhují jednotlivé státy, o jejich výhodách a nevýhodách, které tedy poskytuje každý členský stát abychom mohli si udělat vlastní úsudek na těchto sedm kandidatur. Myslím si, že to by snad byla důstojná to by snad byl důstojný návrh. Já tedy nevím, zda na radě, ale my bychom si to mohli alespoň tady takto vyjasnit v parlamentu. Domnívám se, že komise i rada tedy nám řekli, že je třeba nalézt řešení do konce roku 2014, ale máte nějaký harmonogram, co se týče legislativní? Víte velice dobře, že koncem roku 2014 budeme muset skončit naši práci do Velikonoc. Máte tedy nějaký jasný harmonogram, který nám chcete navrhnout? Ano. Uh, Eh, eh, rád bych vám řekl, že dnes ve dvě hodiny popolední se sejdu s pardon, v poledne se sejdu s koordinátory a to je okamžik, kdy budou předloženy tyto návrhy mezi koordinátory, aby se sformalizoval návrh na organizaci tohoto slyšení, eh, kde se pozvou všechny země, které prezentovaly kandidaturu na sídlo těchto agentur. Eh, budeme o tom hovořit. Pan Kikop? Uh, thank you very much. Uh, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte mi říci pár slov k této věci. Za prvé, jak víme, rozhodnutí Velké Británie uzavřít bramzilskou lokalitu Eh, je spochybňováno kolegy. Eh, ono souvisí plně pouze s finančními otázkami, proto se ta lokalita zavírá a bylo tím pádem nevyhnutelné eh, změnit sídlo funkcí Cepolu. Já bych rád řekl toto. Ani já nechci sloučení žádného druhu mezi Cepolem a Europolem, protože funkce těchto dvou organizací jsou příliš odlišné. Bez ohledu na to, co si třeba rozhodne komise, nebo ať to rozhodne kdokoliv, ehm, neovlivní funkce cepolu. Já ty funkce cepolu však vnímám jako oddělené. Myslím si, že musíme být opatrní eh, v tom, kdybychom cepolu udíleli pravomoci v oblastech, eh, které běžně řídí národní policie a vůbec justiční složky. Je potřeba neduplikovat eh, tuto práci a nespůsobovat zde eh, paniku. Nicméně o tom teprve rozhodneme. Eh, Velká Británie měla prvotně určitý názor na přemístění Cepolu. My jsme upřednostňovali Nizozemsko, ale teď tady máme zajímavou situaci, kdy byla nominována konkrétní lokalita a my teď říkáme, že bychom v rámci, eh, aby se tak řeklo, spolurozhodování, bychom měli vlastně vyšetřovat nebo se podívat na všechna ta města, všechny ty lokality. Eh, já vím, pane předsedo, že Lisabonská smlouva změnila spoustu věcí, ale pokud vím, tak nás nikdy nikdo dříve předtím nekonzultoval co do přesného umístění evropské instituce. Provádí se to na základě vyvážení, na základě politických tlaků a rozmistuje se to do různých zemí, aby to bylo spravedlivé co do rozmístění těchto agentur po Evropské unii. Nejde o to, že bychom jednu lokalitu považovali za nějakým způsobem luxusnější než jinou. Vždy to bylo na základě diskusí, vždy to bylo na základě spravedlivého rozmístění po Evropě. Takže já bych vůbec nebyl proti Budapešti a říkám si, jestli nějaký formální přeskumný proces tohoto výboru v tuto chvíli je to nejlepší, co můžeme udělat. Nevím, jestli to bude přijatelné pro radu a pro komisi, ale fakt je, že to je úplně jiná otázka. E, nerad bych, abychom tímto trávili příliš mnoho času, ale komise musí mít jasno v tom, že když předkládá tento nový návrh o funkcích CEPOLu, a e, musí si uvědomit, co říká tím, že navrhuje takovoto periferní umístění. Děkuji, teď se o slovo přihlásila paní Galpelč. Uh, Děkuji, pane předsedo. Budu mluvit maďarsky. Uh, és ez a bizottsága, a Belis Igazságügyi Bizottságunk ugye sokszor... Děkuji vám. Výbor Libe a e, Svobod, tedy výbor Libe velice často zdůrazňoval, e, že tady došlo k celé řadě dohod a ke koncensuálnímu postupu a vždycky jsme potrhovali, jak důležité je, abychom si zachovali nezávislost, aby byla vůbec obecně zachována nezávislost. Jak ochraňovat nezávisle, nezávislost? E, to vyvolalo konflikt mezi institucemi a je třeba hledat způsob, jak rada a parlament mohou eh, vyřešit eh, tuto situaci, která z určitého pohledu docela zajímavá, protože až doteď parlament nikdy nenavrhoval sídla eh, pro žádné agentury a ani nevstupoval do detailu toho, jak české navržené sídlo by bylo z finančně ekonomického hlediska to nejpříhodnější. A mm, rada e, se zvykla, e, si zvykla přijímat toto rozhodnutí bez parlamentu. Ale jsou tady velice dobré návrhy a jistě rada může dojít k jednomyslnému rozhodnutí a nemá smysl aby v parlamentu se tedy představovaly eh, nějaké důvody, proč hodnotit pozitivně či negativně eh, tyto respektivní návrhy. Já se nedomnívám, že teoreticky tedy by mohlo dojít eh, k nějakému řešení týkající se jednomyslného rozhodnutí rady, protože jednomyslné rozhodnutí rady, které se týká Maďarska, zcela jistě přichází eh, pro možnost definitivního předložení této kandidatury. Já si myslím, že my musíme spíš hledat způsob, jak mohou eh, všechny instituce se uspokojit s tím definitivním rozhodnutím. Kolega Tavareš. Pan Tavareš. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vítám tu glorifikaci ze strany eh, komise a rady, vítám to, co řekl pan zpravodaj Diaz de Mera. Rád bych k tomu přidal eh, pár svých otázek. Já jsem stínový zpravodaj pro to združení Europolu a Cepolu. Takže tím pádem jsem vlastně i stínový zpravodaj i pro CEPOL. A nakonec bych něco dodal jako zpravodaj pro právní stát a základní práva v Maďarsku. To je komentář, který je nutný mimo jiné proto, že toto je téma, které bylo zmíněno i politickými zástupci maďarské vlády. No, má otázka je, pokud skutečně ve světle zprávy o Europolu, kdy se hovoří o sloučení Europolu a Cepolu jako o návrhu komise, já si přitom pamatuju, že eh, naše frakce byla vždy proti tomu sloučení, eh, čímž by se eh, velení Cepolu přesunulo do Hágu. Takže zde potřebujeme skutečně nový návrh komise na nový postup podle spolurozhodování, abychom rozhodli o sídle Cepolu a ptám se, co to bude znamenat pro nás zde ve výboru, protože podle mě bychom nejdřív museli hlasovat o zprávě pana Deméry, pak by to muselo jít do třístraného jednání a do, roz, do rady na rozhodnutí. A pokud bychom chtěli zamítnout sloučení CEPOLu a Europolu, tak nejdříve toto celé téma musíme uzavřít, abychom pak mohli otevřít nový legislativní postup a zpracovat na něj novou zprávu. Takže já bych rád jenom aby se potvrdilo i co do termínu, co si vy, pane předsedo, myslíte, že s tímto postupem můžeme udělat. Pokud bychom se mohli přidržet termínu pro konec, e, e, jako tedy konce roku 2014, kterého se chce přidržet rada. A teď. Ano. Pan předseda. Promiňte, promiňte, už eh, nemáme čas. Pak nás čeká hlasování, takže prosím vás, eh, trošičku to urychlete. Děkuji vám za vstřícnost. Není problém, tak už jenom velmi stručně, pane předsedo, eh, jaké je moje stanovisko jako zpravodaje k základním právům v Maďarsku. Chci to říci naprosto jasně. Nejenom, že nemám žádné námitky proti Budapešti jakožto e, hlavnímu stanu Cepolu, já bych Budapešti rád poblahopřál k tomuto rozhodnutí rady za předpokladu, že e, budou nadále prioritní témata pro parlament, to znamená základní práva, právní stát a demokracie. Je potřeba, aby parlament byl konzistentní s vlastním stanoviskem, zejména Eh, hodláme-li uplatnit naše pravomoci na spolurozhodování na toto téma. Eh, toto rozhodnutí je teď eh, na stole a tím pádem doufám, že se nám podaří rychle připravit nějaké usnesení a vyřešit tyto problémy i k otázce Maďarska. To je z mé strany zatím vše. Děkuji vám. Děkuji vám. Jako stínová zpravodajka pro neexistující eh, téma bych ráda řekla několik slov. Jsem velmi vděčná radě, že toto neformální řešení, ono to není formální řešení, to si musíme říct jasně, eh, že toto neformální řešení předložila. Komise, myslím, přesně zná stanovisko výboru LIBE k tomuto sloučení Europolu a CEPOLu a e, i my konec konců jsme na komisi tlačili, aby vypracovala ještě jiný návrh, protože víme, že Cepol z Bremzilu musí odejít a bylo by nejvhodnější rovnou teď najít nový hlavní stan a finalizovat si budoucnost Cepolu jakožto agentury. Proto je velmi důležité, že Rada pracuje tak, jak pracuje a že doufáme, že tento proces jedním nebo druhým způsobem ukončíme ještě před koncem našeho volebního období. To je velmi důležité. Nechci zabíhat do podrobností tohoto tématu ehm, a do argumentů proti tomu sloučení, to už tady ve výboru Libe v parlamentu zaznělo několikrát. Ráda bych ale zmínila, že pokud máme hovořit o jednotlivých aspektech tohoto přesunu, máme hovořit o nalezení nového hlavního sídla CEPOLu, musíme jednak zohlednit, nakolik může toto nové sídlo zajistit nezávislost CEPOLu, což považujeme za velmi důležité. A na druhou stranu e, v evropských institucích padlo rozhodnutí, že pokud bude někdo hledat nový hlavní stan pro instituci, jsou prioritou nové členské státy a pokud vím, tak v této situaci eh, Maďarsko a Budapešť byl jediný návrh, který pocházel z nového členského státu. Takže i já se vyjadřuji eh, pro Budapešť abych reagovala na některé ty problémy, které tady zazněly v souvislosti s lidskoprávní a demokratickou stránkou eh, maďarské vlády. Já skutečně doufám, že do doby přesunu Cepolu se nám vymění vláda. To se stane v první polovině příštího roku a jsme si opravdu hodně jistí v kramflecích, že příští vláda na tom bude v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu mnohem lépe. Takže to snad argumentem nemusí vůbec být. E, snad jen několik komentářů k té politické debatě. Ono je důležité e, nedávat toto na politickou úroveň, na to není nutně politická rozprava, ale to, co se stalo v maďarském parlamentu, Eh, v posledních několika dnech. Eh, maďarský parlament a Fidesz to změnili v politickou debatu. Oni ostatně zavolali i zástupce MSP sem a eh, nazývali nás zrádci, pokud nepodpoříme sídlo Cepol v Budapešti. Já si myslím, že takovéto debatě se musíme vyhnout a pak se nám snad podaří Cepol do Budapešti dostat. Kolegové, podívejte, máme eh, pozdění, ale pane Diaz Demera. Že chceme potom přejít k bodu 7. Eh, buďte stručný, prosím, děkuji vám, pane předsedo. Dovolte jednu úvahu. Legislativní řádný postup Eh, ke které došlo při hlasování na radě, mělo být podrobeno kritériu, legálnímu kritérii kvalifikované většiny. A proto se mi zdá být velice diskutabilní, jak vypadal mechanismus hlasování při vyřazovacích kolech. Eh, v prvních eh, byly vyloučeny Irsko a Řecko, poté Itálie a Španělsko, ale předtím, než došlo k tomuto všemu, Finsko stáhlo svou kandidaturu aby veřejně podpořilo Holandsko, Nizozemsko. To znamená, že tento postup je alespoň velice pochybný a nelegální. Není v souladu s předpisy. Velice souhlasím s tím, co řekla Veronik. Má to hluboký smysl a e, protože tady je nezbytné, aby parlament byl zapojen do legislativního procesu. To znamená, pane předsedo, prosím pěkně, upozorňuji na tom 27. listopadu, aby kandidatury, které byly na stole, mohly být krátce představeny tady u nás. E, to, co řekl kolega Timothy Kirkov. Rovněž s vámi souhlasím. Já nechci, aby tady došlo k tomuto spojení. Já odmítám to fúzi. 122 pozměňovacích návrhů bylo předloženo ke patřičné zprávě v našem výboru, takže se pohybujeme stejným směrem, ve stejných eh, mantinelech. To, eh, co řekla Veronika, ale rozhodně nezdílím eh, tento nápad sdílení, protože to je v protikladu k excelenci, protože když tady dojde k tomuto sdílení a rozdělování, budeme mít eh, skutečně eh, spíše zhoršení situace. Nechci, aby došlo k tomuto rozdělení tedy. Co se týče kolegyně King Gálové, já tě velice respektuji, ale já s trvám na spolu zapojení parlamentu do tohoto postupu. Domnívám se, že první část toho, co řekl pan Taváreš, který byl s novým zpravodajem, musí být zohledněna. Už, už se blížím k závěru. Eh, jenom chci mm, komentovat to, co řekla Kinga Gal a další maďarská kolegyně. Podívej, Kingo, já tady mám Rozdělení agentur na území celé Evropské unie. Maďarsko má také své agentury. Nechci to teď tady používat, ale chci říci něco, než skončím, pane předsedo. Je nesprávné používat tento argument naléhavosti. Proč je to nesprávné? Protože sídlo v Baranskilu eh, je rozděleno na polovinu. Část je pro Sepol a část je pro britskou policii bude prodávat eh, tuto budovu. Řekli nám, že časový horizont prodeje je eh, na jaře roku 2014. Ale vlastní policie už řekla, že to bude zveřejňovat asi až v roce 2015, čili o rok více. Eh, to znamená, když to nebudou moci eh, prodat, tak bychom eh, se snad mohli také zapojit do tohoto rozhodnutí. Domnívám se, že potvrzení nebo odmítnutí toho, kde to bude, není tak urgentní. A kromě toho bylo napsáno Spojenému království, aby přesně řekli, až do kdy se Pol bude mít tuto budovu k dispozici. Pane předsedo, domnívám se, že tato hra teprve začala a mělo by se v ní pokračovat s rolí Evropského parlamentu, kterému přísluší jako spolurozhodovateli eh, z Lisabonské smlouvy. E Děkuji. Vyslechli jsme si eh, názor koordinátorky EPP paní Veronik Matě. Eh, proběhne zvláštní slyšení, kam bychom všechny přizvali a bude možnost o tomto návrhu diskutovat eh, na schůzi koordinátorů. Potenciálně to proběhne snad 27. listopadu, my to ještě probereme, ale teď ještě máme jeden bod před hlasováním, které je naplánováno na 10.30. A ještě jednu celou věc musíme eh, zvládnout, to je věc eh, Jorgose Papanikonalovu. řízení navracení osob, spolupráce se třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktické provádění směrnice o navracení. Je to bod 6 na pořadu jednání. Navrhuji, aby zde proběhla výměna názorů. Vyslechneme si papa, pana zpravodaje, pana Papa Nikolau a pak proběhne diskuse, řekneme si termín pro návrhy a tak dále. Pane Papa Nikolau, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Eh, we are having an initiative. Děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva z vlastní iniciativy, která k nám do výboru přichází po diskusi mezi politickými frakcemi. Eh, název této zprávy je Spolupráce s třetími zeměmi, účinné provádění dohod a praktické provádění směrnice o navracení. To je kompromis mezi politickými frakcemi. Když jsme toto navrhli, eh, když jsme navrhli ten původní titul, tak jsme v té politice navracení osob měli drobné problémy na evropské úrovni. My už teď máme společný evropský asilový systém, máme společný evropský přístup, řekněme, pro řízení hranic. A podle našeho názoru, aby tyto systémy byly efektivní, potřebují být pod záštitou nějakého systému pro komplexní řízení migrace. Toho bychom snad mohli dosáhnout, pokud bychom eh, zajistili řádné sdílení zátěží mezi členskými státy podle kvalitativních a kvantitativních indikátorů. Hned na začátku chci říci, že když mluvíme o navracení osob, tak nemluvíme o žadatelích o azyl, pro které by bylo nebezpečné vrátit se do své země původu. To chci říct naprosto jasně. Potřebujeme komplexní migrační politiku a řízení navracení osob je důležitým faktorem v tomto celkovém rámci. Hlavně hovoříme o hospodářských migrantech, kteří poté, co vyčerpají všechny právní prostředky, které jim dává náš asilový systém a všechny naše procedury na národní úrovni EU. Poté, co jim bude zamítnut další pobyt v Evropské unii, protože e, nejsou kvalifikováni, budou se muset vrátit do svých zemí při plném respektování základních práv. A bude to podpořeno i národními úřady. Toto téma je samozřejmě velmi komplikované a zaslouží si komplexní přístup. E, hned od začátku e, velmi pozitivně vnímáme kompromis k tomuto nadpisu, k tomuto titulu, včetně eh, toho odkazu eh, na směrnici o navracení. Doufám, že všechny politické frakce tak dospějí souhlasu. Chápu, že velmi často jsou mezi námi politické rozdíly na toto důležité téma, nicméně jsem přesvědčen, že tento komplexní plán musíme dokončit. Musíme dokončit ten komplexní přístup pro politiku navracení osob. Musíme poskytnout vstupy a myšlenky pro meziinstitucionální diskusy, která celé toto období probíhá. Momentálně je náš přístup k tomuto tématu dosti fragmentovaný, nemáme jednotnou politiku. Zároveň máme vážné problémy v našem sousedství, zejména na jihu a na jeho východě, a nemáme dostatek dat, nemůžeme efektivně hodnotit, efektivitu našich politik pro navracení osob a nemáme dostatečnou koordinaci mezi komisí a parlamentem a dalšími eh, institucemi, které toto zajišťují. Když se někdo podívá na komuniké komise z roku 2011, které se týká té prvotní dohody, tak eh, jeden hlavní bod té zprávy byl, je, že zde je nedostatek informací a nedostatek dat. Eh, tato zpráva proto přichází doslova v pravý čas. Eh, přichází na konci tohoto mandátu parlamentu a na konci pětiletého mandátu komise a na konci stokholmského programu a před přijetím příštího víceletého finančního rámce pro eh, svobodu, rovnost a spravedlnost. Vzhledem k tomu, jaký máme harmonogram předtím, než komise zveřejní své hodnocení směrnice o navracení, předložíme návrh velmi brzy a velmi brzy se bude také hlasovat. Jsem přesvědčen, že příspěvek Evropského parlamentu v této oblasti bude velmi pozitivní a velmi významný. Eh, pak je zde také ta tragédie z Lampedusy nebo eh, záchrana 75 syrských uprchlíků na moři v Řecku, které zdůrazňují všechno to, co se řeklo eh, minulý týden ve Štrasburku. Vidíme zde velmi vysoký příliv migrantů, zejména z oblasti Středomoří. Je to příliv osob, zejména do zemí Jižní Evropy. Jakožto úvod mi dovolte ještě pár poznámek, pak jsem připraven a předem děkuji za diskusi a děkuji stínovým zpravodajům a komukoliv, kdo se k tomuto tématu bude chtít vyjádřit. Samozřejmě jsme připraveni na další diskuse v příštích týdnech a připomínky. Za prvé, je vždy potřeba respektovat všechny základní principy, které zde máme. Základní lidská práva jsou pro nás pro všechny nejdůležitější. I členské státy musí respektovat své mezinárodní závazky co do respektu eh, lidských práv a musí dodržovat bilaterální dohody. Za druhé je potřeba získat více informací o eh, žádostech o navracení jak na bilaterální, tak multilaterální bázi. Komise se zaměřuje na implementaci těchto dohod Eh, Evropský parlament eh, se v rámci přípravy této zprávy eh, chystá požádat komisi o všechny informace tohoto druhu. To je naprosto zásadní, rád bych na komisi apeloval, aby nám ta data poskytla. Dále, co do bilaterálních dohod, zde máme data téměř naprosto nedostupná. Pokud bychom ta data měli, Významným způsobem by nám to pomohlo pochopit, co funguje a co ne. Nicméně máme určitou indikaci, že bilaterální dohody jsou v některých případech nedostatečně implementovány. To samé platí, to samé se uplatňuje v některých případech i e, v případě evropských dohod s třetími státy. Například v nedávné době to je Pakistán. Takže máme dohodu mezi Evropskou uní a Pakistánem. Dále bych v tuto chvíli rád požádal komisi o podrobné informace a zpětnou vazbu ohledně uplatňování eh, dohod o navracení osob v rámci EU. To je velmi důležité. Nevím upřímně, jaký je přesně stav jednání co do toho celkového obrázku týkajícího se počtu osob. Nicméně je důležité zvážit, jaké budou naše další kroky. Za třetí, naše evropská zahraniční politika se musí více zaměřit na řízení navracení osob. Ehm, je potřeba, aby dohody o navracení osob byly výše na e, pořadu jednání e, pro naši zahraniční politiku. Je potřeba, aby se tím zabývala příslušná ředitelství v komisi, včetně DG Home Affairs. Kromě toho ehm, je zde i určitá zpráva ve výboru DEVE v parlamentu, která tuto problematiku také zmíní, ale je důležité o těchto věcech diskutovat eh, nejenom v komisi, ale i s Catherine Ashtonovou a pravděpodobně také s panem Van Rompuyem. Za čtvrté, je vždy potřeba eh, spíše preferovat dobrovolné opouštění našich států. To se opět týká uplatňování pravidel pro e, dobrovolné opouštění státu. Je potřeba identifikovat osvědčené postupy. Všichni víte, že pro rok 2013 jsme, měli zvláštní fond, který se teď bude upravovat, ale kromě toho je zde také velmi důležitá akce, aktivita pro členské státy. I členské státy si uvědomují a přiznávají, že zde jsou problémy, nicméně e, dobrovolné navracení je velmi důležitá věc v naší celkové politice řízení vracení osob. Je potřeba řešit jeho e, důvody. A za páté je potřeba přehodnotit spolupráci s dalšími státy a proto je potřeba podívat se na co největší obrázek. Je potřeba e, řešit e, důvody nelegální migrace je potřeba řešit problém eh, hospodářské migrace, obchodu s lidmi, pašování lidí. Je potřeba, aby i třetí státy dodržovaly své závazky. Je potřeba zaměřit se na transitní země. Je potřeba zpřísnit sankce proti pašerákům, které chytneme v Evropské unii. A kromě toho SVČ musí eh, bojovat proti, eh, proti únosům a proti nekalým praktikám v zemích původu a v transitních zemí. Je potřeba řešit tyto problémy na bilaterální bázi. Spolupráce ani nezačíná, ani nekončí navracením osob. Musí to být soudržný a trvalý proces. Evropská unie třetím zemím poskytuje finanční prostředky, aby tyto mohly rozvíjet svou infrastrukturu. A opět eh, i zde bude velmi cené stanovisko výboru DEVE a v tomto ohledu tyto státy musí plnit své závazky, které mají. Vážení kolegové, dovolíte, přejdu k závěru. O tomto tématu zde v tomto výboru hovoříme. Nám se navracení osob moc nelíbí, radši bychom nenavraceli nikoho. Najdeme tedy způsob, jak si všechny nechat v EU. Aby nebylo potřeba lepších pravidel, aby nebyl potřeba komplexní plán. Musíme zavést efektivnější migrační politiku. Já myslím, že není potřeba mít asilová pravidla, není potřeba mít v podstatě vlastně nic. Nikdo nenavrhuje navracení osob, které porušuje základní práva, ale nikdo nemůže tvrdit, že bychom neměli mít možnost navracet eh, řádné migranty, kteří využili všech právních cest, které mají a pouze zneužívají systém. Pokud dochází k zneužití systému v konkrétních případech a v konkrétních členských státech, musíme s tím něco dělat. Případně pokud nějaká třetí země dostává rozvojovou pomoc, musí plnit své závazky. Nikdo neříká, že všechno bude dokonalé, ale máme zde prostor pro zlepšení. Například Turecko. Turecko je hned vedle evropských států a dostává eh, rozvojovou pomoc, nicméně pouští přes své území uprchlíky. Jak je možné, že Turecko umožňuje tisícům nelegálních migrantů cestovat přes své území? Prosím, můžete to schrnout, říká pan předsedo, ještě minutu, pane předsedo. Jak můžeme dovolovat pašerákům zcela neřízeně na území Turecka pracovat, aniž bychom cokoliv udělali? Neměli bychom snad něco podniknout? Neměli bychom se pokusit zavést sankce, e, zejména v takovýchto viditelných případech? Zároveň nemůžeme přece tvrdit, že bychom měli mít pouze dobrovolný systém přemysťování osob mezi státy EU. Ehm, já jsem mnohokrát takovýto systém navrhoval eh, s tímto argumentem, že ten systém nepotřebujeme, nesouhlasím, ale předpokládejme, že to tak je na chviličku. Znamená to, že by se lidé zasekli v té vstupní zemi bez jakékoliv naděje na lepší budoucnost, protože v daných zemích už není vůbec žádná kapacita, která by tento obrovský příliv osob zvládla. Máme zde tu prvotní vstupní zemi, nebudeme mít relokaci, nebudeme mít navracení, budeme mít šengenská pravidla, která neumožňují volný pohyb těchto osob do jiných osob. A pokud tu situaci necháme takto dlouhodobně, zkusme si představit, jaké dopady to bude mít, jaké problémy to těmto vstupním zemím způsobí. Konec konců tyto země již v dnešní době velkým problémům čelí. Eh, to říkám, abych tak trošku předejmul argumenty proti navracení jako politický princip. Nicméně jsem si jist, že někteří kolegové eh, tyto věci zmíní. A teď už na úplný závěr, pane předsedo. Je zde mnoho nedostatků, pokud jde o náš přístup k politice navracení. Potřebujeme evropštější, regulovanější a efektivnější přístup. V tomto ohledu eh, musíme doufat v konsenzus, musíme doufat v konsenzus aspoň k těm věcem, na kterých se všichni shodneme. To poslední, co nám pomůže, bude, když naše diskuse k ničemu nepovedou. Toto je zpráva, která se snaží přispět k řešení problému a mezer, které máme. Chceme přispět k vyřešení oblasti navracení osob. Jsem přesvědčen, že dojdeme ke konsenzu a vzhledem k tomu všemu, co jsem teď řekl, řekl, se těším na příspěvky stínových zpravodajů a všech ostatních, co promluví v této diskusi. Jsem vám samozřejmě k dispozici dnes i v příštích týdnech. Budeme se snažit najít společnou řeč, abychom toto téma navracení osob brzy uzavřeli. Děkuji. Paní Guillaume, paní Romero López chtějí mluvit a pokud chce mluvit ještě někdo další, tak si prosím přihlašte teď. Paní Jakolíno. Aha, takže dva, tři další. Dobrá, takže každý maximálně dvě minuty. V 10.30 hlasujeme, kolegové, ano? A je potřeba ještě dát čas komisi a předsednictví. V 10.30 hlasujeme, nezapomínejte na to, když budeme mít spoždění, bude to problém. Paní Gion. Kusím se o to, pane předsedo. Když se hovoří o navracení v současné době, se skutečně nacházíme v velice aktuální situaci. Když mi dovolíte to okomentovat, tak to ráda bych se vrátila Eh, k této iniciativě, protože každý z nás musel hovořit o spolupráci s třetími státy, o uskutečnění na dohod o navracení jejich provádění. Eh, čili vidíme, že tady celá ta působnost eh, je nesmírně široká. Jedná se tady také o definici a je nutné zvolit společný přístup, abychom se snažili řádně vyřešit eh, otázky, které s tím souvisí. Pravděpodobně eh, Nejdůležitější bude finanční otázka, protože v současné době diskutujeme o asilovém fondu, o fondu pro azyl a migraci a pan eh, Nikolo Paparikolulo ví velice dobře. Musíme myslet na to, že postoje parlamentu byly eh, podpořeny zejména v této otázce migrace. Tady je zcela jasná priorita v evropském, finančním, v evropském financování týkající se dobrovolného návratu, zlepšení situace v zadržovacích táborech, čili jsme skutečně eh, si vědomi těchto priorit a v oblasti financování. Eh, co se týče dohod na vracení a spolupráce s třetími státy, chtěla jsem vám říct určité upřesnění, které se nachází v návrzích George již nyní. Za prvé se domnívám, že nám musí být naprosto jasno v tom, že musíme pokračovat ve snaze překonávání těch rozdílů, které ještě panují v uskutečňování navracení. Máme tady také bilaterální dohody, které byly podepsány ještě před eh, společným předpisem o navracení a tyto dohody, které byly posléze uzavřeny na evropské úrovni, máme tady určité potíže s tím, abychom dostávali přesné údaje. Nemáme ani přesný, ani jasný dojem o tom, jak to vypadá celkově na evropské úrovni se situací na vracení. Ehm, máme tady také potíže s tím, abychom Tedy ať už jsou ty dohody na navracení komunitární či bilaterální, měly naprosto přesné údaje. Zatím to je nemožné, abychom, při, jak to vypadá, s tím, aby vůbec měli přistěhovalci šanci dostat se do azylového řízení. Je tady celá řada neschod a nejednotného postupu. Eh, praktikuje se tady politika cukru a byče i v této situaci navracení a i ve spolupráci s třetími státy. Je naprosto nutné, domnívám se, aby politika spolupráce Evropské unie s třetími státy se odehrávala skutečně na rovnovážné, jasné, transparentní úrovni, aby to bylo podmíněno také politikou naprosto jasné readmise, čili navracení. A na druhé straně, aby tady existovalo také ohrožení sankcí v případě nedodržování dohod. E, komise má v polovině prosince zveřejnit svou zprávu o uskutečňování této směrnice o navracení před zveřejněním této zprávy a e, e, ani před předkládáním pozměňovacích návrhů v Libe nemáme ještě naprosto jasný směr, abychom tady skutečně mohli uvažovat o tom, kudy se ubírat. Já už se blížím k závěru, pane předsedu. Domnívám se, že priority jsou v oblasti zadržování, protože se prokázalo, že v četných případech opatření zadržování nebyly přiměřené. A nakonec je třeba konstatovat, že alternativy k zadržování ještě nejsou dostatečným způsobem uskutečňovány, takže nás čeká celá řada práce, abychom vyřešili tyto problémy s ohledem na možnosti financování. Paní eh, Romero López, prosím pěkně, snažte se Eh, zkrátit váš přísek na dvě minuty. Pan navrhovatel měl 15 minut, pane předsedo, takže je třeba, aby tady byla nastolena trochu rovnováha příspěvku. Ano, ale musíte si uvědomit, že skutečně máme hlasování. Ano, vždyť to víme už od 9 hodin, že se bude hlasovat, ale je třeba, aby tady existovala vyváženost mezi příspěvky politických slovy. Není možné, aby někdo měl 15 minut a někdo dvě nebo čtyři minuty. Tady nevidím žádnou rovnováhu, pane předsedo. Je to normální, eh, protože navrhovatel má vždycky více času, času než zbytek poslanců, kteří chtějí k tomu hovořit. Prosím pěkně, Pomozte nám s dodržováním času. Víte, že musíme hlasovat. Prosím, respektujte to. Děkuji vám, pane předsedo. No, řekněme to tak. Je velice naléhavá tato zpráva z vlastní iniciativy, protože směrnice o navracení se nazývala kdysi směrnicí nestydatou. A není to tak, že bychom byli proti tomu, aby ti e, uprchlíci, kteří přicházejí, e, byli navraceni do svých zemích, ale to není ten problém. Problém je, že mohou být zadržováni až šest měsíců v těch zadržovacích táborech, aniž by měli základní lidská práva, takže prožívají velice obtížné situace. A to je třeba upravit. Toto umožňuje směrnice o navracení, to umožňuje, aby byli zadržováni až šest měsíců a jsou tady policejní síly, které zabraňují tomu, aby nevládní organizace tady pomáhaly, aby nevládní organizace vůbec mohly být činné, potřebují proto povolení školení příslušných policejních složek. Já jsem navštívila oblasti zadržovacích táborů v Středomoří a tady skutečně se nacházejí tito přistěhovalci eh, v situacích, kdy nemají a naprosto žádné právo. A to, co říká směrnice o navracení, je třeba, aby se respektovala základní lidská práva, ale chybí proto nástroje, chybí proto mechanismy. A rozdíly jsou tak brutální, že v Německu to trvá tři dny, než jsou vráceni individuálně a zaručují se jim veškerá lidská práva, zatímco ve Španělsku to trvá 20 a něco dnů a v Řecku to trvá 6 měsíců a to skutečně nemůže být. Tak to nemůže být. To znamená, že třeba hledat mechanismy pro to, aby se skutečně respektovala lidská práva, základní lidská práva. To by bylo zajímavé. Ale nikdy nám komise nedala příslušné údaje, stejně tak, jak na to poukázala kolegyně Gil. Nemáme vůbec žádné údaje. To, co máme, jsou tisíce, tisíce i tisíce občanů z jiných států, eh, které v současné době se nacházejí v poměrně dost, dost politování hodné situace, abych tedy eh, použila toto slovo. Mám rádo, že byla předložena tato zpráva z vlastní iniciativy, ale je třeba, abychom dospěli k rozhodnutí, která by zabránila stávající situaci. My tady vůbec nejednáme, nekonáme jako občané civilizované Evropy, ale jako otrokáři a nakládáme s těmi lidmi jako s otroky, kteří se skutečně nacházejí v nedůstojných situacích zavření, eh, nerespektují se základní lidské právo a toto je třeba skutečně zásadně změnit, paní Verža. Tak... Euh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, promiňte mi, z pravidla dáváte slovo nejprve stínovým zpravodajům, proto jsem se snažila hlásit již dříve o slovo a byla jsem trošku zaražena, jakou metodu jste zvolil. Dovolte, abych poděkovala našemu zpravodaji. Domnívám se, že kdyby mohl uměl naslouchat, bylo by to dobré, kdyby mě teď poslouchal. Pane papá Nikolao, právě diskutujeme o eh, vašem návrhu zprávy z vlastní iniciativy. Děkuji vám. Chtěla jsem tedy poděkovat panu Paparukolovi za jeho úvod. Nejsme vždy, nesouhlasíme vždy se vším, ale jsme zvyklí spolupracovat v tomto eh, výboru i jinde. A myslím si, že bychom se mohli pokusit o to vypracovat společné dílo a dohodnout se aspoň na minimálním konsensu. Já jsem vůbec nepochopila, proč EPP vyžádala zprávu o z vlastní iniciativy, e, aniž očekávala na to, e, že by výbor dal k dispozici možnost výběru e, vyjadřovat se k této směrnici o navracení. Je třeba, abychom měli maximální informace, protože aby komise mohla předložit vůbec nějakou bilanci, měla už by sebrat dostatek informací. Víme, jak vypadá situace. Víme, že tady jsou nesmírně velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy a dokonce i ti, kteří jsou tak trochu, kteří tak trochu pokročili ve směrnici navracení a také ji nazývám spíše nestedatou směrnicí. Domnívám se, že tady priorita, aby se skutečně bdělo nad tím, aby ty státy, které pokročily alespoň trochu dál, v tom mohly pokračovat. E, máme tedy tu šanci v úvazovkách, že OSN se také podívalo na tyto situaci. Máme tady zprávu speciálního zpravodaje OSN pro lidská práva, která velice upozorňuje na tento bod směrnice o navracení a jejich důsledcích. Domnívám se, že tento zpravodaj OSN by také měl vzbudit naše větší obavy v tomto tématu a zejména co se týče té skutečnosti, že zavření Zavírání těch lidí by nemělo být nikdy jediným řešením, když se jedná o přistěhovalce v té neregulérní situaci, protože bohužel to, co vidíme, je, že tu máme stále více zavírání, zadržování těch lidí a větší část členských států zavírá zranitelné osoby, ženy, děti a nedoprovázené nezletilé. To znamená, že z hlediska respektování lidských práv musíme tady na eh, to nejvíce tlačit. Co se týče pozměňovacích návrhů, které předložíme k textu, je třeba, aby toto bylo prioritou. Další prvky, které jsou důležité, se týkají jak práce OSN, tak práce nevládních organizací, ale je to Tady jsme konfrontováni se situací, že Evropská unie a zejména členské státy, více členské státy než Evropská unie, eh, eh, upřednostní svou vlastní bezpečnost a pouze ministři vnitra se zaobírají touto záležitostí a my všichni velice dobře víme, že dokud nedojde ke globálnímu přístupu k této otázce, nikdy nebudeme schopni pokročit v tomto tématu a najít nějaké východisko mělo by se přestávat s tím tvrdit, že Evropská unie je zaplavená emigranty, světová emigrance Eh, vypadá úplně jinak. V posledních letech, za posledních 20 let, tady se zvýšila migrace v Evropě o 2 až 3 zatímco v jiné v Evropě o 30 Objem obchodu se zvýšil o 30 když se podíváme na všechny ekvivalenty týkající se cirkulace oběhu osob a oběhu zboží, eh, tak bychom došli k jiným výsledkům a Evropská unie by byla daleko více schopna hájit základní lidská práva. Děkuji. Pan kolega Jakolino na dvě minuty. Srdečně děkuji, pane předsedo. To je téma, které v současné době má opravdu velký význam. Papa Nikolau toto téma popsal podrobně. Musíme tady ovšem rozlišovat na jedné straně, jak tedy řídit migrační toky které musí být integrovány. Máme tady také uprchlíky, kteří mají nárok na azyl. A tato osoba nebo tyto skupiny osob je třeba oddělit od hospodářských migrantů. To jsou tedy lidé, kteří přicházejí do Evropy a nemají žádné povolení k pobytu. Samozřejmě musíme si přát v případě navracení, aby se jednalo o dobrovolné navracení, protože je nutno zaručit dodržování základních lidských práv. Ale různá oddělení tady musí spolupracovat. Máme tady také dohody se třetími zeměmi a v současné době, kdy dochází k těm tragédiím ve středozemním moři, musíme skutečně se nejprve postarat o to, abychom tyto uprchlíky mohli přijímat. Samozřejmě později je lze navracet, ale nejprve musí být přijati, takže tady je třeba integrovaného postupu v rámci přijímání. A Samozřejmě tady dochází k velkému počtu úmrtí. Je to také finančně velice náročné. Lidé dostávají určitou naději a pak se ta naděje nesplní. Navracení a v tomto smyslu je to velice důležité, jak říká zpravodaj, eh, počkejme nejprve na další připomínky ze strany komise. Já doufám, že také rada se velice brzy rozhodne. Je to skutečně boj, který musíme vést společně proti obchodníkům s lidmi a převaděčům. Děkuji srdečně, paní Flutre. Děkuji vám. Domnívám se, že přístup, který můžeme zvolit pro to, aby naše práce byla užitečná, je používat zásadní nástroje evropské politiky na vracení, vyhodnocovat jejich uskutečňování. Zásadní otázka je za respektování lidz, základních lidských práv. Hmm, samozřejmě je třeba zkoumat také jejich užitečnost eh, a jejich efektivitu. Možná, že by nás to mohlo vést k návrzích na změny legislativní a také na využívání osvědčených postupů, které se snaží chránit osoby v rámci aplikace nejrůznějších nástrojů. Máme tady také finanční nástroj, máme tady dohody readmisní, readmisní dohody. Tady bychom se mohli omezit na to, abychom se podívali na komunitární přístup a podpořit se o, protože já jsem měla zprávu z roku 2011, kde tady byla velice kritická zpráva Evropské komise týkající se těchto readmisních dohod. Měly by, a byly ta, byla tady doporučení, některá příhodná, některá méně příhodná, ale zůstala zavřená v nějakém šuplíku a nikdy nebyla uskutečněna tato doporučení. To znamená, na těchto readmisních dohodách eh, byly eh, již eh, byla již vypracována vyhodnocení a mohli bychom se o ně opřít abychom eventuálně mohli něco novelizovat a týká se to například možnosti pozastavit dohody, jejich platnost nebo například zasahovat určitým způsobem v případě, že došlo k vážnému porušení lidský, ochrany lidských práv. Je třeba spolupracovat s mezinárodními organizacemi ve smíšených readmisních komisích, které by měly eh, bdít nad vykonáváním těchto dohod a je třeba, abychom měli kapacitu monitorování, uskutečňování readmise za respektování základních lidských práv, tak jak už tady na to upozorňovali mý předřečníci. Pakliže Evropská komise bude mít nové informace týkající se specifických dohod, jako například ta s Pakistánem, bylo by zajímavé, kdybychom je mohli mít na stole, abychom s nimi mohli pracovat. Druhý nástroj Frontex. Frontex ve své mandátu dodává státům eh, nezbytnou podporu. Eh, možná, eh, že by tady mohlo dojít také k lepší organizaci z této strany, protože je třeba, bychom měli nezávislý monitoring od agentury Frontex a Máme tady poradní orgán pro dodržování základních lidských práv, který by měl rovněž mít své slovo při těchto readmisních opatření. Buď by to mělo být koordinováno s Frontexem, ale mělo by to prostě fungovat tak, aby se ověřilo nebo aby se spíše lépe mohlo bdít nad dodržováním základních lidských práv v případě navracovaných uprchlíků. Eh, Evropa eh, má také eh, ty své tábory zadržovací a bylo konstatováno v celé řadě situací, že tady v řadě témat dochází k překračování eh, k ne, lépe řečeno k nedržování pravidel, protože přístěhováci jsou v zadržovacích táborech eh, z části ve velice nevhodných eh, hygienických a sanitárních podmínkách. Není tady dostatek léků, mají sice v dohodách danou právní pomoc darma, ale často se to nedodržuje. A je třeba vyčerpat všechny alternativy eh, předtím, než dojde k navrácení a nebo k zadržení, ale k tomu tedy bohužel nedochází. Čili dochází rovněž tomu, co již bylo kritizováno zadržování nezletilých v těchto táborech a nevládní organizace a novináři na to upozorňují a podporují nás v našich snahách eh, abychom mohli eh, v, našich, eh, v naší práci pokročit. Když se podívám na celý soubor těchto otázek, potřebujeme naprosto precizní hodnocení uskutečňování komunitárních práv. Prosím vás, zkraťte to. Ano, potřebujeme paní Flotr ne, ne, ne, e, jen mě nechte ještě domluvit. Zdá se mi, že je příhodné, e, abychom mohli dobře pracovat, vyslechnout si také Evropskou komisi. Paní Flotr se jmenuje, já se tady skutečně omlouvám za to, že jsem vaše jméno, Madame Flotre, nevysto, nevyslovil správně. Vždyť já už deset minut každého z vás upozorňuji na to, že bychom měli zkrátit vaše příspěvky. Vždyť nás čeká hlasování musíte nechávat slovo spravodajům a stínovým spravodajům, to je zásadní pravidlo při organizování takovýchto diskusí. Ano, děkuji, pane předsedo. Evropská unie si vlastně vzala tu asilovou politiku na svá bedra a to znamená, že azyl znamená i navracení. To je to, s čím stále bojujeme. V loňského roku v létě eh, podniklo několik kolegů služební cestu do Španělska a pozorovali tam aktivity Frontexu a také kontrolovali pohraniční orgány. A osoby, které přijíždějí ilegálně přes středozemní moře do Evropy, tedy do Španělska, tak v takovém případě jedna osoba je uznávána jako uprchlík, druhá je vrácena nebo odmítnuta a to samozřejmě vede k, množ, k množství osob, které zmizí v ilegalitě. 80% uprchlíků, kteří přijdou nelegálně do Evropské unie, nejsou efektivně vraceni. To je problém, pokud jde o politiku a na to musíme ještě pracovat a opakovaně jsou zde pokusy organizovat navracení a to je také eh, sabotováno. V rámci Evropské unie je tady odpor ze strany levicových stran, které hledají stále nové eh, výmluvy, aby nemuseli tyto osoby být vraceny do zemí, z kterých přicházejí. Eh, jsou tady dokonce aktivní podpory a také aktivní odpor v zemích původu, které se brání tyto občany znovu přijmout. A tady musí být zavedeny určité eh, sankce. S tím musíme začít. Jestliže jsou úmluvy o navracení, tak to samozřejmě musí mít také dopady. Musíme mít možnost sankcionovat tyto země. Mám na mysli například eh, politiku sousedství a rozvojovou politiku, rozvojovou spolupráci. Tady musíme mít pro eh, prostředky, když se zjistí, že určitá země neplní eh, podmínky, které jsou v rámci této dohody o navracení, tak je třeba mít možnost eh, zasáhnout. A musíme také postupovat v takovýchto případech bilaterálně. Musí tady existovat spolupráce mezi členskými zeměmi a třetími státy. Děkuji. Tak teď tedy Komise a rada velmi stručně, pokud chcete něco říct, řekněte to málo slovy. Komise. Děkuji, předsedo. Ano, komise pravděpodobně 17. prosince představí svou první zprávu k směrnici o navracení. Celkově v této předběžné fázi můžeme říci, že ta zpráva bude pozitivní. Řekne, že v praxi směrnice o navracení přispívá k ochraně práv eh, nepravidelných imigrantů a k ochraně základních práv eh, ve všech aspektech. Konkrétně za to v té zprávě analyzujeme eh, většinu témat, eh, která zmínili vážení poslanci a poslankyně ve svých příspěvcích. Eh, dobrovolné opuštění státu, nucené opuštění státu, zavírání do vězení, kriminalizace a tak dále a tak dále. To jsou všechno témata, která budou analyzována a komentována a budou k ním vydána doporučení. Na tom základě jsme však trošku zmateni tím, že eh, tato zpráva asi pravděpodobně dělá to samé jako vaše zpráva. To je trošku problém. Eh, podle našeho názoru by bylo lepší, kdybyste počkali, než zveřejníme svou aplikační zprávu, abyste tuto diskusi mohli zakotvit na eh, faktech. Teď dám slovo kolegovi Prozakěvečovi. Rada chce něco říct? Není to nutné? Děkuji vám. Pan zpravodaj, velmi rychle, prosím. Velmi stručně, pane předsedo. Chci poděkovat eh, komisi za prvozní komentáře a eh, chci reagovat na paní Veržiat. Ten prvotní přístup a ta myšlenka této zprávy byla poskytnout celkový obrázek a zeptat se sebe sama, Zda máme tento komplexní přístup eh, týkající se řízení navracení osob. Jeden z jeho aspektů je uplatňování a evaluace směrnice o navracení. Pak jsme tady měli návrhy jiných frakcí, které jsem chtěli tu směrnici o navracení eh, přidat a nakonec to tak tedy je. Není naším cílem eh, pokoušet se duplikovat práci komise, pracovat na tom samém zároveň s nimi a mít matoucí výsledky. To není naším cílem. My se snažíme ptát se sebe sama, máme-li ten komplexní přístup, máme-li ty eh, dohody, které jsou platné, jsou implementovány a eh, všichni se jimi řídí. Pokud všechny tyto nástroje máme a můžeme říci, že řízení navracení funguje efektivně na evropské úrovni, fajn, ale podle mého názoru to tak není. A proto tento parlament musí nalézt e, konkrétní přístup a musí si nalézt konkrétní názor na toto téma. Chci poděkovat všem kolegům, všem stínovým zpravodajům za zpětnou vazbu. Je velmi důležité stanovit si priority, je důležité zaujmout strategický přístup, který budeme moci následovat a je důležité vypracovat zprávu, kde se všichni shodneme, alespoň na těch základních faktorech. Máme nástroje, jejich implementaci, samozřejmě základní práva nebo jejich porušování, a taková porušování v Evropě máme, ale to není jediný problém. Máme zde zneužívání procedur, máme zde pašeráky a všechny tyto věci musíme zohlednit. Takže vám ještě jednou všem děkuji. Jsem si jist, že v příštích týdnech budeme mít všichni plno práce. Pokusíme se, pane předsedo, eh, co nejdříve se dostat do situace, kdy budeme moci předložit návrh zprávy. Děkuji vám za slovo. Tak. Poslechli jsme si závěrečné poznámky zpravodaje. Na závěr diskuse oznámíme, že představení návrhu zprávy je naplánováno na 27. listopadu, termín pro pozměňovací návrhy 5. prosince, hlasování ve výboru Libe 22. ledna. Všichni souhlasí, fajn. Jdeme dál, jdeme hlasovat, máme trojí hlasování a máme spoždění. Jsou to tři hlasování, není toho moc, ale přece jenom jsou to tři témata. Máte procesní námitku v sále? Eh, voorzitter, meestal is de verstrekking van de stemlijsten eh, slecht. Ano, děkuji, pane předsedo. Často tedy To sestavování hlasovacích lístků není v pořádku, ale teď to bylo opravdu špatné. Já jsem nedostal vůbec nic. Dvakrát jsem poslal dopis a opakovaně jsem říkal, že by se mělo hlasování posunout, protože nemáme žádné hlasovací listiny. Musím tady říci, že tedy můj hlas je důležitý, i když si to třeba tento výbor nemyslí. A dále mi bylo také řečeno, že to dostanu v pondělí večer, ale včera mi slíbili i pozměňovací návrhy a zase jsem nic nedostal. Samozřejmě, v Bruselu ty sliby většinou nemají žádnou hodnotu, ani hodnotu toho papíru, na kterém jsou, ale myslím si, že můj hlas by měl být brát vážně. No, podívejte, kolego, pokud vím, je toto běžný postup, který děláme vždy a nikdy si nikdo nestěžuje. Každý jednotlivý člen výboru LIBE obvykle obdrží hlasovací seznam dost dopředu alespoň 24 hodin dopředu. A včera to tak také bylo, bylo to rozesláno všem poslancům eh, výboru Libe, nikdo si nestěžoval, všichni ostatní tady přikivují, souhlasí, všichni to obdrželi včas. Takže bereme to na vědomí, ale je to běžný postup, nebyly stížnosti. Pane předsedo, já jsem si stěžoval pravidelně na toto téma a eh, upřímně mě vůbec už nepřekvapí, když obdržím hlasovací seznam 30 minut před schůzí, ale vůbec žádný hlasovací seznam, to je opravdu trošku silná káva. All of the, all of the rest of the members have received... Podívejte, všichni ostatní hlasovací seznamy obdrželi. Jak říkám, bereme to na vědomí, tu vaši situaci, ale budeme teď hlasovat, když dovolíte. Takže, Převod legislativních pravomocí a kontrola výkonu prováděcích pravomocí komisí ze strany členských států. Zpráva e, Flašíková Beňová. Jdeme hlasovat. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Eh, technická oprava. Je to pozměňovací návrh? Není to pozměňovací návrh. Máme to hlasovat? Asi ano. Hm. Dobře, eh, k odstavci 1, k technická oprava. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Promiňte, šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo osm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Zamítnuto? Zamítnuto? Tak to tedy zkontrolujeme. Dobrá, kontrola. Zahajuji hlasování. Nemáte kartičku. Hm. Dobrá, beru to na vědomí. Hlasujeme, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 24 pro 18 proti přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměnil si návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Teď hlasování o pozměněném textu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To bylo 38 pro, 4 proti 0 se zdrželo. Děkuji paní Flašíková Beňová. Teď e návrh doporučení k rozhodnutí radě o protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje umluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Spravodajkou je paní Veronik Mathieu. Máme zde návrh doporučení bez pozměňovacích návrhů, takže hlasujeme k tomu finálnímu textu. Zahajuji hlasování. Elektronicky Prosím, hlasujte. Konec hlasování. 40 pro, jeden se zdržel, jeden je proti. Děkuji vám, paní Matěje. Tak a teď to třetí hlasování k zprávě Filipa Klejse. Změna přílohy rozhodnutí 2009-935 SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými má Europol uzavřít dohody. Hlasujeme o pozměňovacích návrzích. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. A ten zbytek odpadá. Aha. Ano, ano, ano, ano. Odpadá, odpadá, staženo, staženo, takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 42 pro, 0 se zdrželo, 0 je proti. Děkujeme, pane Klejsi. A jdeme dál. Další bod na pořadu jednání je bod 10. Eh, kontrola osob na vnějších hranicích vycházející z jednostranného uznávání některých dokladů Chorvatskem a Kyprem za rovnocené jejich národním výzum za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakéhokoliv období 180 dnů nepřekročí 90 dnů. Spravodajka je paní Tania Fajon. Pokud vím, tak tu není takže pan Moraes to vezme za ní. A potom si vyslechneme ostatní poslance, komisi, radu. Ale jak říkám, nejprve pan Moraes za Tanju Fajon. Máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Paní Fajon nemohla přijít, ale ráda by poděkovala komisi Nebo já nevím, má komise vystoupit jako první? Ne. A ano, máte pravdu, kolego. Podle postupu bychom nejprve měli vyslechnout komisi a potom e, pana se jménem paní zpravodajky, paní Fajon a pak stínové zpravodaje a všechny ostatní. Takže komise, chcete to představit, toto téma? Máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem rád, že jste vy přečetl ten velmi dlouhý a komplexní nadpis ehm, tohoto návrhu, který vám zde představuji. Dovolte mi nejprve vysvětlit vám všeobecný kontext, v rámci kterého je tento návrh předložen komisí. Potom vás upozorním na tři nebo čtyři konkrétní aspekty tohoto návrhu. Začnu tím kontextem. Nejprve připomenu, že pokud e, do Unie přijde nový členský stát, nestává se okamžitě automaticky součástí šengenského prostoru bez vnitřních hranic. Většinou máme určité období mezi vstoupením do Unie a mezi tím, že se zruší e, hraniční kontroly mezi šengenským prostorem a tímto novým státem. Přistupovací smlouvy eh, zde používají dvoufázový implementační proces šengenského aký v případě nových členských států. Jsou zde určité části šengenského aký, které je potřeba implementovat už od dne vstoupení do Unie. Ale jiné části šengenského aký se na daný stát vztahují pouze v den, kdy daný členský stát vstoupí do šengenského prostoru. V oblasti vízové politiky, a to je taková trošku zvláštnost, máme určitý omezený počet nástrojů šengenského aký které spadají do první kategorie, které musí tedy členské státy aplikovat už od dne přistoupení k Unii, a zejména upozorňuji na nařízení 935 2001, které je Eh, které máte na stole k pozměnění. Takže nový členský stát musí zavést víza pro všechny země, eh, které máme na tom negativním vízovém seznamu už od dne vstoupení do EU. Jiné části vízové politiky se však na daný stát nevztahují od dne vstoupení, například vízový kodex. Eh, nový členský stát není automaticky propojen se systémem VIS a to také platí pro ustanovení šengenského aky o vzájemném uznávání víz. Takže na jednu stranu v tomto případě Chorvatsko musí zavést ty vízové nároky na země, které potřebují vízum eh, podle 539 lomeno 2001, ale vzájemné uznávání se na ně zatím nevztahuje. To znamená, že v našem případě Chorvatsko potřebuje národní výzum, i když e, daný člověk e, cestuje do Chorvatska, ale zároveň má e, to multiplikační výzum jednoho státu šengenského prostoru. A to znamená extra zátěž, která asi není úplně opodstatněná, protože osoby, které mají výzum do šengenského prostoru nebo kdo mají povolení k pobytu v šengenských státech, asi nebudou představovat problém eh, hospodářských migrantů, ne, nepravidelných migrantů pro státy, jako je Chorvatsko. Z tohoto důvodu, abychom zabránili zbytečné byrokracii jsme už měli v minulosti v letech 2004 a 2007 přijaty nástroje v Evropské unii, které umožnily novým členským státům jednostranně uznávat šengenská víza a povolení k pobytu v šengenském prostoru na transitní pobyty a krátkodobé pobyty na svém území. V rámci tohoto návrhu u přistoupení Chorvatska, chceme nabídnout Chorvatsku tu samou možnost. Umožnili bychom Chorvatsku jednostranně uznávat šengenská víza a šengenské šengenská povolení k pobytu. Takže my jako komise vycházíme z myšlenky, že i pro radu, pro členské státy, i pro parlament by toto neměl být principiálně žádný problém. Je to pouze opakování toho, co jsme už dvakrát udělali v minulosti. Takže to je ten všeobecný kontext. Teď několik specifických věcí. Za prvé, v porovnáním eh, s těmi dvěma předchozími rozhodnutími jsou zde určité změny ty změny umožnily jednostrané uznávání víz a povolení pobytu z šengenského prostoru pouze pro tranzit přes území nového členského státu. Pokud nějaký občan třetí země chtěl cestovat do jednoho členského státu, nového členského státu na dovolenou, tak se toto jednostrané uznávání na něj nevztahovalo, protože se v tom případě řeklo, že ten nový členský stát je hlavním cílem té cesty a tím pádem Eh, si sám musí zpracovat a rozhodnout to vízo, tu vízovou žádost. Vízový kodex však transitní víza zrušil. Teď už máme jenom jednotné šengenské vízum, které se používá buď pro transit nebo pro krátkodobý pobyt. A podle této logiky ten návrh na stole by Chorvatsku umožnil jednostranně uznávat šengenské vízum a šengenská povolení k pobytu jako vízum pro krátkodobý pobyt na svém území. Takže eh, celé toto šengenské výzum by umožnilo lidem jezdit do Chorvatska, pokud by se Chorvatsko rozhodlo tento systém využít a ehm, nemuseli by proto ty osoby získávat chorvatské výzum pro krátkodobý pobyt. Takže je to svým způsobem takový logický závěr těch změn vízového kodexu a zároveň to vysvětluje, proč chceme odvolat ta stará rozhodnutí, která se stále týkají Kypru, Rumunska a Bulharska, tak abychom mohli rozšířit eh, možnosti toho jednostraného uznávání pro transitní i krátkodobé pobyty. Za třetí, proč tam zmiňujeme pouze Chorvatsko a pouze Kypr a ne Rumunsko a Bulharsko v tom názvu? Momentálně totiž tyto země nejsou v šengenském prostoru. Eh, když komise předkládala tento návrh, vycházela z myšlenky, pane předsedo, že Rumunsko a Bulharsko se připojí do šengenského prostoru velmi brzy a byl by špatný politický signál míti v tomto návrhu stále pokryto i Rumunsko a Bulharsko, protože pro ně, jakmile budou v šengenském prostoru, tak se na ně začnou vztahovat automatické principy uznávání víz pro tranzit a pro krátkodobý pobyt a vyslalo by to signál, že si komise myslí, že v době přijetí tohoto návrhu Rumunsko a Bulharsko stále ještě v šengenském prostoru nebudou. Samozřejmě, až přijdeme k přijetí tohoto návrhu, pokud Rumunsko a Bulharsko tou dobou nebudou v šengenském prostoru, Zatím eh, nebylo proto stanoveno žádné datum. Pak bychom je do tohoto návrhu doplnili. Takže když to trošku zjednoduším, tak bychom řekli, Chorvatsko a Kypr mohou uznávat, pak tam bude Chorvatsko, Kypr, Rumunsko a Bulharsko mohou jednostranně uznávat, takže to bude jenom technické přizpůsobení v tomto případě. A úplně nakonec, co se týká Kosova. Obvykle se novým členským státům dává povolení uznávat dokumenty, které umožňují cestování po celém šengenském prostoru. Jsou to tedy šengenská víza nebo povolení k pobytu vydávané, eh, vydávaná členskými státy. Mohl, měl bych vás upozornit na to, že občané Kosova principiálně by neměly mít výzum platné pro celý šengenský prostor. Jak víte, jsou některé členské státy, které neuznávají Kosovo a to má dopady na vydávání takovýchto víz. Pokud je to členský stát, který neuznává Kosovo, pak vydá pouze to, čemu říkáme LTV, víza s omezenou platností na dané teritorium. To znamená, že vám to neumožňuje cestovat do jiných šengenských států. Pokud je to vízum vydané šengenským státem, který uznává Kosovo, a většina z nich Kosovo uznává, pak je to šengenské vízum, které umožňuje cestování po celém šengenském prostoru minus teritorium států, které neuznávají Kosovo jako stát. Takže i takovéto výzum má širokou teritoriální platnost, ale nepokrývá celý šengenský prostor. Tak, abychom tedy nevylučovali kosovské občany z tohoto procesu, máme v tom textu ustanovení, e, to v těch předchozích rozhodnutích nemáme, protože tehdy ta otázka Kosova e, nebyla na pořadu jednání. Tam máme možnost e, jednostraného uznávání víz vydaných kosovským občanům, která jsou platná pro celý šengenský prostor minus teritoria států, které Kosovo neuznávají. Tedy, pane předsedo, to je, myslím, to nejdůležitější z tohoto návrhu. E, jsem připraven odpovědět na jakékoliv dotazy, jenom doufám, že vzhledem k tomu, že v minulosti jsme přijímali podobná rozhodnutí, tak bude přijetí tohoto návrhu pokud možno bez problému. Děkuji komisi a teď má slovo pan Moraes, který zastupuje Tanju Fajon, Pravodajku. Claude, prosím. Mrs. Fajon couldn't be here today, but I've discussed the Bohužel eh, tedy musím zastoupit svoji kolegyni, která nemůže být přítomná. Postup je zcela jasný. Myslím, že jsme o tom už hovořili a říkám následující věc. Pokud jde o podstatné body, jsme tady toho názoru, že po přistoupení z let 2004-2007 došlo k rozšíření technického dosie, což je na jedné straně zcela jasné. A víza, to je tedy opravdu téma pro komisi. A a pokud jde o 359, tak samozřejmě ta situace byla poněkud komplikovanější, ale nemělo by to být tak komplikované. Především se jedná podle mého názoru o technické téma, to je tedy ten postup, eh, který tedy eh, rozšiřuje tu diskuzi, protože se teď jedná o Bulharsko a Rumunsko, které zatím ještě nepřistoupily k šengenskému prostoru, bude to tedy rozsáhlá diskuze a já si myslím, že všichni kolegové se samozřejmě do té té diskuze zapojí. Pokud je o Orvatsko, situace je jasná, tam by neměly být vlastně žádné problémy, což zjednodušuje celý ten systém, eh, který byl zřízen v letech 2004 a 2007 po přistoupeních a myslím si, že tady nebude žádný problém, je to pouze technický postup eh, teď po přistoupení Chorvatska. Teď tedy máme ještě další body, které byly zmíněny v souvislosti s Rumunskem a Bulharskem a proto se jsem jist, že se kolegové k tomuto bodu také vyjádří. Ale jinak samozřejmě je to zcela jasné, to stanovisko a chci také poděkovat komisi. Dobře, děkuji teď bych tedy eh, chtěl se zeptat, kdo se chce přihlásit do diskuze. Ano, takže prosím vás, hlaste se zřetelně, abych vás viděl a mohl si vás zapsat. Pr- děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž komisi za vysvětlení toho návrhu, který se týká tohoto velice důležitého rozhodnutí a skutečně eh, zjednodušuje postup pro Chorvatsko, pokud jde o jednostrané uznávání transitních víz a krátkodobých víz anebo šengenských víz. To celé je velice užitečné, aby eh, Chorvatsko eh, se vyhnulo vlastně zbytečným dlouhodobým prodlužováním tohoto postupu. Po přistoupení Chorvatska eh, se stalo také strategickým cílem přistoupit k šengenskému prostoru a splnit předpokládaná kritéria. To je velmi důležité pro takovouto zemi, která svoji politiku už uvedla do souladu s Evropskou uní a tak je tedy důležité, čím dříve, tím lépe být součástí šengenského prostoru, především v takové zemi, kdy cizinecký ruch hraje opravdu velkou důležitou roli. Pokud je o víza, o e, víza pro příslušníky e, z Ruska, z Turecka, politika. To je to, co jsme během tohoto léta zažívali. Je to pro nás velmi důležité. Občané naší země očekávají podporu komise. Určitě si vzpomenete, že jsme se už dohodli. My jsme vlastně už v roce 2013 dali těch 14 milionů. Doufáme, že 80 milionů na příští rok eh, bude také realizováno. Musíme zohlednit, že současná vláda již nechce opakovat chyby z minulosti, například chyby, které, ke kterým docházelo v souvislosti s evropským zatykačem. Toto téma eh, má velký praktický význam pro Chorvatsko, je to technické téma a proto podporujeme jeho přijetí. Děkuji ještě jednou srdečně za prezentaci komisi. Eh, stínová zpravodajka Prosím, paní stínová zpravodajka Ždanoka má slovo. Ano, jsem stínovou zpravodajkou. Víme, že je to technické dosie a proto jsme také velice vděční za ty mm, vysvětlivky k těm různým niancím. Jak bylo řečeno, je to velice technické téma, ale je to také podstatné pro svobodu pohybu a e, cestování bez překážek. Je škoda, že že jsou tady stále ještě problémy s Bulhorskem a Rumunskem, pokud jde o přistoupení k šengenském prostoru. Ale my jsme pro a to tež přejeme i Chorvatsku. Hlásíte se o slovo? Ano? Paní Šujka? Ano, děkuji, pane předsedo jménem chorvatské delegace. Podporuji to, co bylo řečeno. Především chci poděkovat komisi za její návrh. Samozřejmě Chorvatsko musí v současné době ještě uh, Eh, plnit vízové povinnosti, což vede k obrovské pracovní zátěž, zátěži a znamená to také, že držitelé šengenských víz jsou ve velmi špatné pozici. Tento návrh situaci zjednoduší. Vyhneme se zbytečným krokům, jak už řekl pan Plenkovič, a náš cíl spočívá v tom, aby Chorvatsko přistoupilo k šengenskému prostoru. Dále budeme realizovat šengenské podmínky podle našeho přání. Samozřejmě v tomto smyslu eh, musíme také hledět na činnost naší vlády, eh, abychom skutečně splnili všechny tyto podmínky. Jednostranné uznávání víz, to je velice důležité. Vy už jste řekli, že už se to v minulosti dvakrát stalo. Bylo to takové přechodné období, a proto tady máme na mysli těch 90 dnů za tu lhutu 180 dnů a já tady vítám návrh, že by tedy Chorvatsko mohlo uznávat šengenská víza, aniž by museli eh, žadatelé žádat ještě o krátkodobý pobyt. Dnes musím ještě zdůraznit, že ten vlastní postup byl velmi negativní a také se negativně projevil na naší turistice. Eh, náš turistický průmysl v tomto roce a také v minulých letech velice silně trpěl touto skutečností. Eh, celá řada turistů přichází nebo přijíždí z Ruska a z Turecka a v posledním roce jich přijelo podstatně méně. Proto vítám ten návrh a těším se, že náš výbor a potom plénum tento návrh bude akceptovat. Ano, srdečně děkuji. Hlásí se ještě někdo další do diskuze? A nebo chce se ještě jednou vyjádřit komise? Ne, není tomu tak. Takže pan Moraes jménem zpravodajky také ne. Takže mohu říci, že 27. po případě 28. listopadu bude předložena zpráva a 18. prosinec to je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů a můžeme tedy přejít k dalšímu bodu a sice bod 11. Teď jsme to časově docela dobře zvládli, do, dohnali jsme to spoždění, teď se jedná o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení z operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států, opět tedy Frontex. To je poslední bod našeho dnešního pořadu jednání a proto uděluji slovo panu zpravodaji Carlosi Coelhovi, který nás seznámí s touto zprávou a je to pro nás velice důležité, když si vzpomeneme na poslední tragické události v Lampeduze a také záchranné akce, které podnikla italská vláda. Samozřejmě tady bychom si přáli také spolupráci dalších členských států a samozřejmě i Evropské unie. Nyní má slovo pan Coelho a potom bude následovat komise a předsednictví. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. To je tedy výchozí bod. My víme, co znamená svoboda a vážíme se jí. Musíme postupovat společně, pokud jde o vnější hranice. Potřebujeme výkonnou kontrolu vnějších hranic. To je tedy eh, podmínka volného pohybu v rámci Evropské unie, ale jsme také toho názoru, že tato nutnost chránit vnější hranice, vede také k tomu, že se musíme zamyslet nad základními hodnotami, které tedy Unie zastává. Právo na život. Právo na život to je jeden z nejdůležitějších bodů těchto základních práv Evropské unie a musíme tedy dbát na to, aby toto právo bylo chráněno. Tedy, když si vzpomeneme na stovky mrtvých v posledních dnech z Lampedu, v Lampeduze a teď tedy, podle odhadů 25 osob, které se pokusili přeplout středozemní moře, tedy 25 těchto osob přišlo o život. Od některých přeživších se dozvídáme, že můžeme hovořit jenom o odhadech, ale jsou to životy. Životy musíme chránit a zachraňovat. Na to nesmíme zapomínat, nesmíme eh, obcházet eh, tyto skutečnosti a proto jsme tady v Evropské unii a musíme tímto směrem pracovat. To má velký dopad, ty proudy uprchlíků na země Jižní Evropy. Víme, že tento fenomén je pocitován v celé Evropě a o tomto tématu musíme zodpovědně, ale také solidárně jednat. Jsou to tedy důležité zásady Evropské unie, tato solidarita, která má zajistit, aby uprchlíci a migranti a jejich práva v Evropské unii byla chráněna můj návrh můžeme rozdělit do tří částí. Jednak jsou to právní otázky, tady musíme vytvořit právně závazný nástroj, za druhé základní práva a za třetí solidarita. přijetí právně závazného nástroje, to je opravdu velice významné. Jak je uvedeno v návrhu komise, my víme, že komise sleduje stejný cíl nebo pokouší se dosáhnout stejného cíle, jako stanovila rada ve svém rozhodnutí. Potřebujeme tedy právní základ potřebujeme tento právní základ v souladu s mezinárodním právem a evropským právem, ale musíme také zajistit efektivní fungování Frontexu tím, že budeme mít právně závazná ustanovení. A e, to e, v současné době soudní dvor prohlašuje za neplatné. A já tedy musím skutečně s politováním říci, jaké prohlášení tady v posledních dnech bylo ze strany těchto zemí. Tyto země tvrdí, že tento nástroj nesmí být právně závazný. Někteří tvrdí, že Evropská unie nemá mandát se k tomuto tématu vyslovit, protože to spadá pouze do národní kompetence. To je ještě horší. Stejné členské země veřejně oznámily, že rozsudek Evropského soudního dvora je rozsudek, s kterým nemohou souhlasit, protože chtějí tímto způsobem e, vlastně rušit rozhodování Evropské unie. Tedy pokud pokud jde o některé členské země, eh, neakceptují Evropský parlament a Evropskou unii jakožto spolutvůrce zákonu a to je velice poletování hodné a my si myslíme, že se je, musíme postarat o to, aby předsednictví dbalo na to, aby se toto téma s námi projednávalo. Tady je zcela zřetelný protimluv eh, vůči krásným řečem, že tedy eh, Eh, ministři litují těch mrtvých eh, ve středozemním moři, ale na druhé straně je tady bráněno efektivitě evropského nástroje a to musíme velice tvrdě odsoudit. A teď se dostávám k druhému tématu své zprávy. Tady se jedná o ochranu základních práv. To nejdůležitější právo je samozřejmě právo na život a v různých pozměňovacích návrzích jsou odkazy na to, že tato práva musí být chráněna a zaručena za všech okolností a že se často zapovídá, zapomíná na to, že tato ustanovení musí být vždy realizována. Dostávám se k závěru. Také zásada solidarity. Tu musíme zdůraznit. Potřebujeme azyl, potřebujeme ustanovení pro azyl a migraci. To spadá do kompetence jednotlivých členských zemí, ale Evropská unie je společný prostor a tady musíme postupovat solidárně. Musíme se chovat solidárně vůči všem ostatním, především když se jedná o evropský azylový systém a o společnou, hranici, eh, společnou ochranu vnějších hranic. Tady byly předloženy některé pozměnovací návrhy z tohoto důvodu. Pane předsedo, to bylo několik bodů, které si můžete přečíst v mé zprávě a které jsem chtěl zdůraznit. Děkuji, pan Nielsen, za komisi, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, za příležitost zde stručně promluvit je fakt, že jedno z opatření, o kterých se diskutuje po humanitárních tragédiích na eh, našich jižních hranicích, eh, která byla předložena komisí, je posílit operace Frontexu v této oblasti a dále pomáhat členským státům eh, v operacích vyhledávání a záchrany na, na moři. Vidíme to jako klíčový prvek tohoto návrhu. Potřebujeme efektivní operace Frontexu, které respektují uh, lidská práva migrantů a která do co nejvyšší míry zachraňují lidské životy. A proto je potřeba mít jasný právní rámec, který nám umožní takováto opatření v praxi provádět. Proto s velkou radostí vidíme, jakou rychlostí výbor Libe pracuje na tomto tématu. Jsem velmi rád za podporu zpravodaje v této věci a v tom, že vlastně z mé strany zde nejsou vůbec žádné komentáře zapotřebí. Doufám jen, že i rada odvede práci, jako má, stejně rychle jako my. Děkuji. Děkuji. A teď pan eh, Zinkevičus eh, za radu. Prosím. Řečník bez mikrofonu. Děkuji vám, pane předsedo, za slovo. 5. září informovalo předsednictví eh, Rady výbor Libe o práci probíhající na toto velmi důležité téma v relevantních sférách Rady. Při této příležitosti bych vám rád poskytl nové informace, ale ještě dříve bych rád poděkoval panu Koelňovi a celému výboru Rybe za rychlou práci na návrhu této zprávy. Zároveň bych rád váš výbor ujistil, že předsednictví dělá, co je v jeho silách, aby zajistilo, že stanovisko rady bude sformulováno co nejdříve to bude možné. Předsednictví už dokončilo první čtení tohoto návrhu, proběhly první diskuze a proběhlo, eh, proběhla diskuse nad možnými postupy dále, které budou prezentovány příští týden na Skifa. Zároveň připravujeme zrevidovaný text tohoto návrhu a očekáváme, že druhé kolo jednání na pracovní skupině pro ochranu hranic proběhne již v listopadu. Zde vám také navrhneme, jak eh, je možné pokračovat při přeskoumání tohoto návrhu nařízení ale to závisí na výsledcích našich rozhovorů s ostatními tělesy rady. Pokud tyto diskuse budou úspěšné, na Koreperu 2 budeme žádat mandát pro jednání s Evropským parlamentem. Jak bylo řečeno již 5. září předsednictvím rady, eh, nejcitlivější články zde jsou článek 9 a 10. V tomto případě celá řada členských států navrhla, aby články 9 a 10 tohoto návrhu byly zkráceny a aby se vztahovaly přímo na mezinárodní právo a na operační plán každé záchranné operace. Předsednictví eh, udělá, co je v jeho silách, aby nalezlo příslušný kompromis. Samozřejmě bychom rádi ujistili tento výbor, že předsednictví zohlední informace poskytnuté v návrhu zprávy během pokračujícího přeskoumání tohoto návrhu v příslušných pracovních platformách v Radě. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám. A teď tu je pár poslanců. Pan Weidenholzer, prosím. A par, pardon, pardon, pardon, nejprve stínoví zpravodajové. A vy jste stínový zpravodaj, prosím. Ich möchte mich. Děkuji, pane, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, se chtěl zásadně vyjádřit. Myslím si, že je skutečně odpovědnostní parlamentu tady naprosto jasně zaujmout postoj a pokusit se, aby jednotlivé a pokusit se oslovovat jednotlivé členy na radě považuji za dost pochybné, protože my máme odpovědnost vůči všem našim občanům, eh, kteří hledí s obavami na vývoj ve Středomoří. Druhý bod eh, zásadní povahy. Domnívám se, že přestěhovalství přes středozemní moře nemůže znamenat normální cestu přistěhovalectví. Je to tedy výjimečná situace, které by se mělo bránit. Měli bychom vytvořit jiné právní nástroje tyto incidenty a případy, které mm, tady načrtl pan zpravodaj, že se tady skutečně jedná o lidské tragédie velikého rozměru. Zároveň máme příležitost, abychom operace Frontexu sledovali i v oblasti Gibraltaru a domníváme se, a je to tak, že v této zprávě by se mělo skutečně jednat především o záchranu lidských životů ve Středozemním moři. Já jsem panu zpravodaj nesmírně vděčný za jeho dobře promyšlené pozměňovací návrhy, za jeho korektní, obšírné eh, zpracování, navracení. A jsem také ve shodě s jeho názorem, že je tady třeba potřeba posílit eh, tu základní zásadu. Velice pozitivní je, že se škrtl eh, článek 1.7e, což je 7.1e, kde se jedná o tu situaci na širokém moři. Také mám několik kritických bodů, proč by to nemělo platit pro pobřežní vody. Tady vidím určité problémy, které ale můžeme jistě vyřešit bilaterálně. Eh, byť se domnívám, že tento článek 7.1 možná vyprovokuje to, co jsme teď zažili také v Lampeduze. Druhý bod, to jsou takzvané pullbacky to znamená ta operativní spolupráce se třetími státy. Tady je nesmírně důležité objasnit, že spolupráce s třetími státy by měla mít vyloučena v případě, že tyto státy nedodržují základní lidská práva. A velice pozitivní je eh, že jednou za dva roky musí Frontex překládat zprávu Evropskému parlamentu, kde musí být i pasáž o dodržování lidských práv. Podle mého názoru by tady mohlo být ještě také zapsáno, že námitky proti eh, navracení by měly být také dokumentovány, abychom mohli po dvou letech přesně vidět, co se tady opravdu odehrálo. A poslední bod Myslím si, že je nutné, aby uprchlíci mohli vznést námitku proti odmítnutí. To je Měli bychom tady popřemýšlet o tom, zda by taková námitka nemohla také znamenat odkladný účinek, abychom měli jasno ve hmotném základě této námitky. Jinak je to velice důležitá zpráva a myslím si, že budeme moci nalézt odpověď na to, eh, co v současné době způsobuje starosti evropským občanům a někteří se z toho opravdu zoufají, že tady Evropský parlament bude moci podstatnou měrou přispět k vyřešení této situace. Děkuji. Now, Mrs. Díky, paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi na začátek poděkovat panu Koelňovi za tuto velmi naléhavou zprávu, kterou skutečně vítám. Důležitost této zprávy je jedině podtržená lidskou tragédií u Lampedusy v nedávné době. Všem by mělo být jasné, že stávající politika nefunguje dostatečně dobře a že je potřeba v této oblasti dělat ještě daleko více. Je potřeba také trošku sebekritiky, je potřeba vnímat vlastní nedostatky a nejenom obvinovat ostatní. Nelze eh, pouze zdůrazňovat, že třetí státy musí být odpovědnější. To říká mnoho lidí, ale není to celá pravda. V této situaci je frustrující, že eh, některé členské státy viní Evropskou unii. To není skutečně příliš na místě. Problém je, že členské státy, jak víme, znovu a znovu a znovu tvrdí, že jsou národně kompetentní a nechtějí se přizpůsobit celkové evropské perspektivě. A následně pak Evropská unie nemá příslušné nástroje v rámci agentur, kterými by tuto situaci mohla řešit. Jsem přesvědčena, že pokud Evropská unie dostane správné nástroje, bude Evropská unie dostatečně odpovědná? Tragické události, jako ty z nedávné doby ve středozemním moři u Lampedusy, nebo jiné jsou evropské problémy a jako takové musí být řešeni. Není, nestačí, aby členské státy vinili jeden druhého a aby vyskakovali jako opičky na flašinetu, aby se tak řeklo. To je velmi ironické a cynické. Fakt je, že více než 200 osob ve středozemním moři přišlo o život. Tak, e, návrh komise už jsem přivítala, myslím si, že je velmi dobrý, ale myslím si, že pozměňovací návrhy pana Koelia toto nařízení dále posílí. A e, s velkou radostí zde dnes mohu říci, že plně podporuji přístup zprávy pana Koelia, protože se jedná skutečně o výbornou zprávu. A nejenom pan Coelho a EPP by na ně měli být pišní, měli bychom být pišní my všichni, že se tímto tématem vzhledem k tomu, co se stalo, zabýváme. Důležitá témata jsou jasné určení odpovědnosti, eh, dekriminalizace rybářů a jiných osob, které se v této oblasti pohybují. Chceme primárně zachraňovat lidské životy. To je náš morální závazek ke každému lidskému tvoru. O to se musíme snažit a nesmíme z toho důvodu nikoho z ničeho vinit. Proto jsem předložila několik dalších pozměňovacích návrhů, e, například v nich zdůrazňuji spolupráci s třetími státy v tom, že tato musí respektovat lidská a základní práva. Chceme vyjasnit, že e, mezinárodní rozsudky, jako v případě Hirši, musí být neustále respektovány a těším se na další spolupráci v tomto tématu. Eh, možná jsem to neformulovala správně, ale eh, ráda bych slyšela od rady, jakou máte pro toto téma strategii. Nemusíme snad zmiňovat, že je potřeba něco udělat. Eh, já si upřímně nejsem tak jista, že máte dostatečně ambiciozní agendu v této oblasti a ráda bych si od vás vyslechla další informace. Konec konců je naprosto zásadní, aby tato zpráva prošla co nejrychleji. Nemůžeme si zkrátka dovolit být v této situaci ještě jednou. Potřebujeme správné nástroje, potřebujeme to řešit na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Eh, paní Keller. Thank you. I would also like to thank, eh, the... Děkuji. I já děkuji panu Koeljovi za velmi dobře odvedenou práci, která zlepšuje text komise. plně podporujeme vaše pozměňovací návrhy týkající se bezpečnosti a principu non-refoulement, eh, možnosti eh, požádat loď, aby upravila eh, směr plavby i na otevřeném moři. Nicméně musíme zajistit, aby operace Frontexu byly v plném souladu s evropským a mezinárodním právem. Jsou zde základní principy jako ochrana základních práv a princip non-refoulement, které eh, jsou v návrhu komise, což je hrozně eh, hezké, ale návrh komise i návrh této zprávy neřeší ten hlavní problém, tedy neřeší, jak ty principy efektivně uplatnit na otevřeném moři. Eh, vzpomeňme na rozsudek Hirši Evropského soudního dvora. Soudní dvůr jasně řekl, že Vyloděvání lidí v třetích je v souladu s mezinárodním právem pouze tehdy, pokud se řídí několika základními pravidly, jako například je to možné učinit pouze tehdy, pokud, osobní, pokud se zhodnotí osobní okolnosti všech osob. Je to možné pouze, pokud jsou ty osoby plně informovány o uplatňovaných postupech, pokud mají přístup k tlumočení a pokud mají přístup k právnímu poradenství ale kromě informací o místě vylodění se zatím vůbec tyto podmínky do eh, návrhu komise nedostaly, ani se nedostaly do návrhu zprávy. A pokud tyto podmínky neplníme, pak nepracujeme v souladu s rozsudkem soudního dvora a riskujeme, že porušíme evropské a, intern a mezinárodní právo. My zelení už jsme řekli, že obecně vzato máme pochybnosti o tom, jestli i je možné takovéto záruky zajistit i na lodi na otevřeném moři, ale pokud většina eh, zde v parlamentu řekne, že bychom měli být pro takovéto podmínky, pak alespoň musíme zajistit, že rozsudek Evropského soudu eh, bude dodržen a že činnost Frontexu nebude porušovat mezinárodní právo. Dohledávání a záchrana na moři, zde plně souhlasím, tyto operace musí být závazné, zejména po e, naší lampeduské zkušenosti takovéto katastrofy byly v minulosti jenom ne na takovém měřítku. Je naprosto nepřípustné, aby některé členské státy e, se snažily tato pravidla blokovat na radě. E, velmi dobře víme, které státy to jsou. Španělsko, Francie, Itálie, Řecko a Malta to je skutečně velký problém. Není přijatelné takovouto blokádu v radě tolerovat, zejména po takovéto velké katastrofě, kdy všichni říkali, je potřeba něco začít dělat. Konec konců zejména Itálie chtěla víc evropské podpory. Jak může tedy zároveň v radě takovéto operace blokovat? A je to také velmi důležité vzhledem k tomu, že nám komise říká, že většina operací Frontexu je přesně tohoto typu. A e, já bych ráda opakovala svou otázku už z dřívějška na, na komisi. Kolik e, těchto, e, no, kolik těch dohledových a hlídko, hlídkovacích operací je nakonec záchrannými operacemi? Máte nějakou statistiku nebo alespoň absolutní počet? Nám by to moc pomohlo. Máme značné obavy eh, co do návrhu komise o vyloďování v třetích státech jako preferované, eh, preferované destinaci. Musí to být vždy přece v nejbližším možném přístavě, eh, kde je situace pro dané osoby bezpečná, včetně principu non-refoulement ehm, je také otázka, proč vyloděvat, proč vyloděvat v třetích státech a ne ve zdrojovém státě nebo v cílovém státě. Musí to být vždy v tom nejbližším státě. Pokud to bude členský stát, tak to tak musí být. Eh, co do solidarity, plně podporujeme mechanismus solidarity, jak navrhuje pan zpravodaj. Je to první krok na cestě za větší odpovědností v Evropské unii. Nicméně, Eh, ráda bych apelovala na členské státy, aby v tomto směru zvážili ještě další kroky. Eh, eh, členské státy na jižních hranicích EU potřebují větší podporu a tím pádem bychom měli zvážit, že jim pomůžeme tím, že my ostatní budeme přijímat uprchlíky, budeme mít programy relokace a zastavíme to navracení do Itálie, na Maltu a do Řecka, to je mimo hru. Ehm, Není to kvůli tomu, že bychom eh, nechtěli pomáhat, je to kvůli tomu, že eh, v Řecku dochází k významnému porušování lidských práv uprchlíků. Takže to jsou mé otázky na radu a na komisi. Děkuji vám. Paní Veržiat. Pokusím se být stručná, protože zásadní věci již zazněly eh, tak trochu jsem se chtěla opřít také o to, co řekla Cornelia jako stínová zpravodajka k tomuto tématu. Já jsem si nepřečetla, pane předsedo, váš návrh a proto je to pro mě poněkud obtížné. Ale nicméně, z toho, co jsem pochopila, vyslechla jsem si, co se týče směru vašeho návrhu, lépe řečeno, co jsem se dověděla ohledně směru vašeho návrhu, to mi vyhovuje. Domnívám se, že v této eh, tak náročné oblasti musíme postupovat všichni společně, abychom pohli radou. Postoj určitých členských států, to jsou ti, kteří nejhlasitěji křičí a nejméně dostávají odpovědnosti a solidarity, eh, je jasné, že se zde musí něco stát eh, jak vy jste správně řekl, ty rozpory mezi proklamacemi a praxí jsou mm, neakceptovatelné. Je třeba na ně poukázat prstem a ve skutečnosti je to spíše odpovědnost členských států, která je v sázce, než odpovědnost Evropské unie jako taková. Uh, Chtěla jsem jenom zdůraznit některé body, o kterých se již hovořilo, ale zdají se mi velice důležité. Spolupráce se třetími státy by měla být skutečně vyloučena, tak jak jste to drazí kolegové řekli, pakliže nejsou respektována v těchto respektivních státech základní lidská práva, je třeba lépe spolupracovat s zeměmi, s nimiž máme dohody readmisní o navracení, buď tedy už dohody, které uzavřela Evropská unie, anebo které byly uzavřeny na bilaterální úrovni. Eh, pak se tady ještě zdůraznila nezbytnost toho, na co poukazuje také zpravodaj OSN k této otázce, zejména otázka nezbytnosti informací eh, veškerých eh, postupů, nezbytnost, aby tito lidé měli tlumočníka, aby měli právo na právní pomoc. To jsou skutečně zásadní věci a myslím si, že Eh, bychom mohli společně dospět k tomu, abychom dosáhli aspoň minimální koherentnost, eh, protože tak, jak jste řekl, pane zpravodaji, jsou v sásce životy lidí. Lampedusa by měla nad námi skutečně být eh, tím, co nás bude popohánět vpřed, Eh, protože je to vyvrcholením těchto dramat za posledních metrů a to, že se to odehrálo 60 metrů od pobřeží toto drama a že určití lidé váhali proto, aby pomohli lidem v nouzi eh, proti italské, vzhledem k italské legislativě, to je skutečně nepřijatelné. Myslím si, že musíme vypracovat společné dílo, aby se věci zlepšily a doufám, že nám to nezmrazí postoj rady. Děkuji, pan Kirkhope má slovo. Děkuji, já se omlouvám, že jsem neslyšel eh, ty předchozí příspěvky. Jak víte, dnes se tady děje v parlamentu mnoho, pane předsedo. Dovolte mi zmínit jednu věc. Musíme být velmi opatrní, abychom eh, se nestali tak trochu pokrytci. Eh, v naší frakci jsme přesvědčeni, respektive podporujeme iniciativy, jako je toto, ale máme s tím jeden velký problém. Jednak eh, některé státy nás obvinují, že Evropská unie nedělá dost. Ale na každém zasedání rady, kde EU předkládá návrhy k diskusi pro nějaký, já nevím, rozvoj z hlediska Frontexu nebo co se týče činnosti v Středozemním moři, jsou tu členské státy v této unii, zejména ty, které jsou ve středozemí, mají různé námitky, předkládají problémy a podle mého názoru právě toto eh, zabraňuje Evropské unii, aby dělala to, co má dělat. A já, a řekl bych, že všichni ostatní v této místnosti, kteří zastupujeme evropský lid jako celek, jsme tím skutečně znechuceni. A jsme znechuceni tím, co se děje na moři těsně vedle pobřeží evropských států. Je skutečná katastrofa to, co se stalo v nedávné době, ty dvě, tři lodi a všechna ta umrtí. A je to skutečně skvrná na naší pověsti, kterou zkrátka musíme přijmout a musíme se s ní vypořádat. A to urgentně a naléhavě. Můj názor je, že jsou to právě naše členské státy, které se musí rozhodnout, co vlastně chtějí, když přijde na záchranu lidských životů. A zároveň, kromě toho, musí být daleko silnější iniciativa ze strany EU, pokud jde o zdroje těchto problémů. Hovoříme o spolupráci s třetími státy, aby se migranti odradili od těchto nebezpečných cest po moři. Není to tak dávno, pane předsedo, asi tak jeden nebo dva mandáty, kdy jsme vyjadřovali um, obavy o Libii. E, fakt, že některé despotické režimy posadili lidi na loď a poslali je přes moře, ať si přistanou někde na Lampeduze nebo na Maltě nebo v Itálii, to bylo naprosto odporné. A já jsem tehdy byl přesvědčen, že Evropská unie neučinila vůbec nic, aby vyvíjela na tyto režimy tlak. Já si myslím, že jsme ale nic neudělali dodnes. Máme celou řadu pák prostřednictvím různých dohod o přidružení a finančních dohod a podporných a grantových dohod, ale nic z toho nepoužíváme. Použijme to konečně, začněme se konečně zabývat příčinami těchto problémů a zpřísněme, zostřeme naše operace pro boj s organizovaným zločinem. Jsou to organizované kriminální zlo- zločinecké skupiny, které zneužívají migranty a je jim úplně jedno, jestli přežijí nebo nepřežijí pobřeží, dokud eh, je sedřou z kůže a eh, dají jim alespoň nějakou vágní představu budoucnosti. To je zlo a my se to nesmíme obávat pojmenovat. Myslím si, že je velmi důležité, abychom dělali více, daleko více v této oblasti. Potřebujeme lepší a koherentnější dialog k otázkám migrace, k otázkám mobility a k otázkám bezpečnosti. Eh, souvisejícími s eh, vnějšími hranicemi EU a jejich zprávou. Už skutečně nechci slyšet ani slovo z některých kruhů, které, které by bylo takové jaksi soucitné a hrozně hezké, ale které zároveň nenabízí vůbec nic, co by tuto situaci vyřešilo. Takže tento výbor toto téma musí mít úplně na prvním místě na našem pořadu priorita. Pokud vidíme nějakou blokádu ze strany rady nebo jednotlivých členských států, je myslím naprosto na místě na tyto věci řádně upozornit. Děkuji vám za slovo. Děkuji, pan Ensiu. Mulțumesc, domnule președinte, întrucât uh, toate lucrurile pe care doream și eu să le ridic au fost deja spuse, nu pot să cât faptul că sunt de acord. Colegové již poukázali na všechno, já mohu jenom připojit, že naprosto souhlasím se vším, co zde zaznělo. Rád bych pouze dodal to skutečnost, že chci poděkovat Carlosovi za jeho vynikající zprávu, ale jsem si naprosto jist tím, že už ji znám velice dobře a jeho znám natolik dobře, že vím, že se mu podaří uspokojit všechny politické skupiny a že výsledek bude vynikající zpráva, eh, která uspokojí všechny. Děkuji. Yes, uh, um, um, eu um, queria agradecer ao, ao Carlos Coelho pelo trabalho que fez e pelas propostas. Chci poděkovat Carlosovi Coelhovi za jeho práci. Chci poděkovat také za nejdůležitější návrhy, které vylepšují text komise. Souhlasím se vším, co tady řekl. A souhlasím také s kolegy, kteří řekli, že Evropský parlament eh, musí tedy v tomto boji stát na této frontě, na této straně. My samozřejmě se musíme zabývat migrací, ale především se jedná o to, že k nám přicházejí uprchlíci. Byly doby, kdy jsme měli eh, proudy uprchlíků směrem do Evropy, protože Evropa nabízela obrovské množství šancí, ale mezi tím se zjistilo v ostatních zemích, že v Evropě je krize, což mělo také vliv na pracovní migraci a osoby, které nyní přijíždějí do Evropy, to jsou především uprchlíci, kteří prchají před válkou v Sýrii nebo v Somálsku. Prchají před režimy, které porušují lidská práva. A to je tedy další důvod pro to, abychom eh, v při těch opatřeních, která musíme učinit při zpracovávání této směrnice, abychom postupovali opravdu ambiciozně a musíme požadovat mnohé. Musíme požadovat, aby země, jako například Itálie, eh, které se mm, krim, musí kriminalizovat ti, kteří se pokoušejí zachránit lidské životy, tyto země by neměly dostávat podpory, protože e, porušují evropská práva, ale také mezinárodní právo. A možná bychom měli do této směrnice ještě zakotvit, že budou kriminalizováni ti, kteří jednali nedbale a proto například e, nedovolovali zachraňovat lidské životy. Jsou to například i osoby zapojené do Frontexu, které tedy zabraňovaly možnostem zachránit lidské životy. Já tady chci ještě zmínit to, co řekl můj předřečník. My musíme tento problém eh, uchopit u kořenů a lidé, kteří prchají do Evropy, většinou nejsou ekonomickými uprchlíky, ale válečnými uprchlíky, kteří potřebují azyl a je opravdu velmi absurdní, když se dnes hovoří o Libii a tváříme se, jako by to byla Libie z dob Kadáfího, která vlastně vykořišťuje Evropu, ať už to budou političtí či eh, ekonomičtí migranti. Souhlasím s vámi, že Evropa má nebo provedla i jiná opatření, která fungují dokonce i absurdně. Tam samozřejmě patří i rozvojová politika, která spolupracuje s režimy, kde porušují lidská práva, například Eritrea. To jsou tedy země, které dostávají peníze od EU a my musíme přece zajistit bezpečnost na evropských hranicích a státy jako Eritrea nebo Somálsko, tedy nemohou být, Eritrea nemůže být srovnávána se Somálskem. V Eritreji se opravdu porušují lidská práva. Tady potřebujeme jinou politiku, musíme hovořit v také o Libii. Já jsem byla zpravodajkou pro situaci v Libii a před minulý týden se hovořilo například o tom, jak odjel ten člun, který se potopil nedaleko Lampeduzy a tam stovky eh, lidí eh, zahynuly. Msorata to je opravdu bezpečné místo v Libii, tam je místní milice, která je dobře organizována, ale o 50 kilometrů dál. Ta tak eh, to je prakticky už země nomádů a evropská eh, politika, evropská mise, ta chce samozřejmě bezpečnost, chce zajistit eh, hranice v Libii, ale Libie nemůže tuto práci vůbec realizovat, ani tu misi nemůže zrealizovat, protože tady taková bezpečnost v Libii neexistuje a Evropa ztratila e, dva roky čas a já si myslím, že to není jediná země. I Itálie a Francie to jsou země, které přispěly k tomu, že jsme ztratili ty dva roky. Evropský parlament se opakovaně vyslovoval proto, abychom vytvořili bezpečnostní struktury v Libii, aby tam bylo více příslušných kapacit, které tam neexistují, protože pod eh, Kadáfím neexistovala normální policie, byly to pouze Kadáfího žoldáci, kteří vládli v Libii a proto jsme se také pokoušeli vytvářet policii, ale členské země Evropské unie se pokoušely, některé z nich tedy, se v ministerstvech eh, obrany vyvíje tuto činnost a chtěli nakupovat zbraně, které procházejí z Evropy, ale které v podstatě jsou k ničemu. A v současné době to je pouze milice, která má v Libii vliv. Naše politika musí být v těchto oblastech koherentní, musíme stanovit integrovanou politiku a musíme eh, reagovat eh, ne tak, aby tedy Evropská unie pracovala opačně, aby ne, levice nevěděla, co dělá pravice. Musíme tedy eh, přestat s kriminalizací pardon, musíme opravdu kriminalizovat ty, kteří odmítají zachraňovat lidské životy. A já mám tady třeba na mysli zemi, kde eh, je doma i pan Coelho, tam se připravuje nový asilový zákon, ta bude velice důležitá struktura. Eh, teď tedy Evrops, eh, Portugalská rada pro uprchlíky je oslabována a to nemůžeme akceptovat a já doufám, že se tak nestane a že se o to postará i pan Coelho. Dobrá, tak to by byly otázky a teď je na radě a na komisi, aby reagovala. Chcete reagovat? Ne? Žádné reakce. Dobře? Takže zpravodaj, pan Coelho. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat za širokou podporu, kterou jsem obdržel ze strany politických frakcí. Rád bych paní Keller řekl toto. Chápu, co říkáte, ale určitým způsobem asi, myslím, chápete, eh, když bráníme eh, tomu, eh, tomu pushbacku na otevřeném moři, tak řešíme jenom část problému, ale ne všechny. Ale bohužel nemáme žádné právní základy, jak zasahovat zejména v mezinárodních vodách. Chci vás ujistit, že Operace Frontexu budou probíhat i nadále a budou respektovat lidská práva. A o tom také ta má zpráva je. A nakonec, pane předsedo, ještě bych rád požádal předsednictví, aby sdělilo něco radě. A to, co jí sdělí, je, myslím, poměrně jasná věc. Nebuďte pokrytečtí pokud členské státy a rada e, si skutečně dělají e, tolik starostí o záchranu lidských životů, tak teď mají možnost ukázat, že to myslí vážně. Podle mého názoru, pokud rada skutečně chce životy zachraňovat, má možnost během tohoto předsednictví dohodnout se s parlamentem v prvním čtení a schválit tuto legislativu, jak to jen bude možné. To znamená ještě před prosincem letošního roku. Pokud rada nebude ochotna toto udělat, a já to tak trošku chápu z těch sdělení, která jsme si přečetli v tisku tento týden, pak můžeme říct, že lžou, pokud předstírají, že jim je líto kolik lidí umírá každodenně na středozemním moři. Takže rada má možnost ukázat, že to myslí vážně. Prosím, dohodněte se s námi ještě do prosince letošního roku. Děkuji, to jste řekl hezky. To bylo, myslím, jasné, že to pochopí každý. Takže termín pro prozměňovací návrhy 29. října. Eh, zvážení pozměňovacích návrhů 14. listopadu. Je to všem jasné? Je to všem jasné. Takže pokud umožníte, odročíme zasedání na 10 minut. Ve 12.00 máme zasedání koordinátorů. Takže eh, počkáme, až se k nám připojí další koordinátoři. Odročíme schůzi na 10 minut. Koordinátoři budou eh, za zavřenými dveřmi. Zatím vám děkuji.